prostě podkladových eh, operací. Eh, také litujeme, že Evropský účetní dvůr vydal pro eh, platby EASO záporný výrok. Důvody, proč Evropský účetní dvůr vydal tento záporný výrok, se týkaly neplnění Eh, plateb, které se, nebo neplnění eh, pravidel, která se týkají plateb při zadávání veřejných zakázek a přenáboru nových pracovníků. Proto v březnu eh, roku 2000 19. Evropský parlament rozhodl odložit udělení absolutoria výkonnému řediteli EASA za rok, za finanční rok, za rozpočtový rok 2017. To znamená, že výkonný ředitel, jedná se tedy o um, Rozhodlo se také ještě o tom, že se odloží to eh, uzavření účtu. My jako orgán pro udělení absolutoria nechceme udělit absolutorium EASu za rok 2017 a to, to z těchto důvodů. Zjištění OLAFu Nezrovnalosti v, eh, v nákupech eh, s neužití unijních fondů, eh, špatné řízení kanceláře, zneužívání pozic v personálních otázkách, porušení pravidel o ochraně údajů, obtěžování a nepatřičné chování vůči zaměstnancům. Dále systematická povaha a nedržování předpisů, která ukazuje nedostatečný systém vnitřní kontroly podstatě je to tak, že stávající výkonná ředitelka paní Gregory eh, poukázala na to, že nebyl žádný systém vnitřní kontroly v roce 2017. A také eh, spojená chybovost z eh, nepatřičných plateb, která byla alespoň 7,7 milionů eur a tedy 10,3 procent objemu celkových plateb EASA v tom roce. Ve své eh, funkci zpravodaje k absolutoriu musím zdůraznit, že rozpočet na rok 2017 byl implementován eh, pod dohledem eh, předchozího vedení. A že tato zpráva, kterou teď projednáváme dnes, se týká pouze absolutoria na rok 2017. Potom je tady už opačný příběh. A ten je velice uh, příjemný pro kohokoliv v Evropě. Nové vedení EASO odvedlo neuvěřitelnou práci při nápravě těch uh, různých nezdarů a uh, křivt uh, s rukou předchozího vedení to není eh, žádná samozřejmost ani pohádka, je to postupný eh, proces, nečekáme eh, zázraky přes noc, ale udělali toho více, než bylo představitelné před, představitelné před pouhlým, před pouhým pár let. A já jsem, já tady hovořím o tom, že oni se do toho pustili pouze v létě, až v roce 2018 v létě. Pokud bude stavající vedení pokračovat eh, ve svém odhodlaném úsilí eh, eh, v tomto, tak má naši podporu. Vítáme také následnou zprávu EASO k potřebům parlamentům k roku 2017, finančnímu roku, a také podporujeme akční plán řízení EASO na rok 2019, u kterého už mají pátou verzi z června. Takže to je další příklad eh, toho, jak pilně pracují. My opravdu uznáváme, eh, jaký tam byl zásadní pokrok k eh, uplatňování systému vnitřní kontroly a jsme si jisti, že agentura i nadále bude plnit i doporučení Evropského účetního dvora. A jako poslední bych uvedl, že vítáme ambiciozní náborový plán k zaplnění manažerských i dalších pozic. Víme, že ještě třeba jej eh, donaplnit, ale eh, vedení tam eh, dělá určitý pokrok. Bych to všechno schrnul. Stávající EASO prakticky nemá nic společného s úřadem, který tam existoval v roce 2017. Nicméně dnes řešíme rok 2017 a ne dnešek. Myslím, že bychom měli přijmout svůj kus odpovědnosti Tady brát svoji odpovědnost tady celá vážně. Pokud bychom udělili absolutorium eh, na, za finanční rok 2017, tak, bych myslím, tak bychom, myslím, eh, spláchli do záchoda eh, celý rezon deter udělování absolutoria. A to je velmi závažná věc. To by vydalo velice špatný signál uvnitř Unie pokud je o budoucí odpovědnost eh, různých hráčů z různých úrovní. Ať občanů eh, sdíle, pro sdílené vedení eh, uživatelů fondů v členských státech, v jednotlivých členských státech. Ať už na úrovni institucionální mašinérie a nebo agentur. To znamená, že aktéři uvnitř EU jsou semknuti tomto a buď stojí, anebo s ním padají. A o to jde eh, v jádru celého absolutoria. Takže musíme se postarat o to, aby abychom eh, hovořili, eh, abychom pochopili, že hovoříme o dvou různých věcech. Když hovoříme o zaznamenaném pokroku od těch problematických let až do současnosti a do budoucna, na jedné straně a na druhé straně o absolutoriu eh, vedení eh, z roku 2017. Nevidím i, jak bychom eh, to mohli udělat jinak, tak abychom neohrozili celou podstatu Eh, procedury eh, udělování absolutoria. Děkuji mnohokrát za vaše veškeré, za své velké úsilí, za tu obrovskou práci, kterou odvádíš jako zpravodaj a děkuji také všem stínovým zpravodajům, neboť to je, myslím, jeden z nejkomplikovanějších případů, který jsme který zde řešíme a bude vás to stát ještě hodně práce. Hnila Bortas, prosím. Yes, thank you. And thank you to my... Děkuji a děkuji eh, kolegovi za návrh zprávy o něčem, eh, co je eh, mnohem složitější než běžné absolutorium. Myslím, že vaše zpráva je vyvážená, protože poukazuje jak na obtíže v minulosti a také ta, tak uznává, že byly přijaty určité kroky. A jak říká dvůr, Tohle eh, je eh, absolutorium za rok 2017 a to musíme mít pořád v paměti. Zároveň eh, si kladu otázku, jestli předchozí parlament se rozhodl toto odložit, i když v době odkladu už byl rok 2017 minulostí. Tak z jakého důvodu to příslušné rozhodnutí nemohlo být přijato ještě před koncem volebního období. Mám ten dojem, že od té doby eh, přišly nové informace, jak v podobě dokumentů EASO eh, e o jejich opatřeních, tak v podobě eh, posouzení OLAFu. Takže já se chci postarat o to, abych mm, věnovala dostatek času těmto dvěma dokumentům novým a chci se na ně podívat ještě předtím, než rozhodnu, než o tom rozhodneme s kolegy. Musím říci, že eh, jsem rozpolcena, protože vidím, jak ten případ je složitý a myslím, že tady musíme eh, zcela závažně zapracovat, než eh, budeme společně rozhodovat. Takže vám děkuji za návrh. Já tomu budu věnovat ještě více času a těším se na další spolupráci s vámi i s kolegy v této věci. Děkuji, Ramona. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já se souhlasím s tím, eh, co eh, říkali kolegové. Děkuji vám eh, za vaši práci. Musíme si zachovat to ducha, o kterém jste hovořil. Kvůli vší té práci, kterou evropské instituce dělají pro transparentnost a správné řízení a pro prevenci střetu zájmu a zneužívání eh, prostředků eh, daňových poplatníků ostatně. A myslím, že bychom eh, tomuto ambicioznímu plánu měli vytvořit časový prostor, tak aby management mohl naplnit své ambice a řádně jej tedy naplnit interně. To třeba se vyžádá, to, to, to, to, to se vyžaduje čas a musíme to sledovat a potom eh, se možná eh, budeme eh, k tomu stavit jinak, ale zatím musíme být velice opatrní. Podívejme se na ta fakta tak, jak jsou. Děkuji mnohokrát. Ila von Kramon. Mm, I think... Já si myslím, abych to řekla, a trošku širším rámci. Naše azylová migrační a uprchlická politika v Evropské unii potřebuje eh, dobrou, do, dobře fungující agenturu. Jelikož nové vedení eh, nám vysvětlo eh, velice komplexně a podrobně, to, že teď není těžké, teď není snadné úplně nabrat ten počet lidí, který je třeba. A v tom spočívá velké dilema. Protože, protože pokud neudělíme absolutorium za 2017, tak bude ještě těžší dobrat se do situace, kde budete mít čistou agenturu, která bude dávat navenek dojem potenciálním kandidátům, že nespadnou do určité pasti, když eh, se eh, přihlásí do takovéto agentury s velkým skandálem a s eh, velkým dědictvím a plným problémům. plným eh, opravdu už událostí, špinavostí. Takže věřím, že většina bude vyřešena Máme tady 13 nevyřešených věcí. A pokud vím, tak agentura na nich pracuje. Hmm, bude se to tedy řešit. Chtěli bychom tedy, eh, aby situace v roce 2017 byla takovým ojedinělým případem. který eh, samozřejmě musíme eh, dále řešit. Ale spíš bychom doporučili přijmout eh, druhý návrh té zprávy, než nesouhlasit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další stínový zpravodajové zde není, ale slovo poprosil ještě pan Vkus. děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že to, co tam proběhlo, je velice zajímavé. A měli bychom se pokusit to vysledovat zpět k tomu jádru, k té podstatě problému. Jestli to správně chápu, tak ve finančním nařízení eh, má parlament povinnost eh, udělit absolutorio komisi, to je článek 261 odstavec 1 a tam stojí, že rozhodnutí o udělení absolutoria se týká Eh, vlastně mm, u závěrky veškerých účtů, tedy příjmů a výdajů. Jedná se tedy o finanční věci. Ale všechno, co se nám nelíbí, co nám, s čím máme problém, to jsou věci, které nejsou výlučně finanční povahy. A pokud to chápu správně, tak finanční záležitosti byly všechny uvedeny v pořádek to znamená, že výkaznictví a učednictví bychom mohli potvrdit a absolutorium dát a všechny ty ostatní záležitosti, eh, to špatné chování, to obtěžování na pracovišti a tak dále, to vlastně je pokryto tím šetřením OLAFu a dospělo to v vozovkách dobrému výsledku, když se nám to nelíbí, ale v rámci procesu udělování absolutoria si myslím, že by to nemělo být e, spolu zohledňováno a jít na úkor EASA. Protože pokud to budeme neustále vléci sebou dále říkat, vy jste, děl, vy děláte špatné věci, vy jste se chovali špatně, vy jste zlobili, nedali jste věci do pořádku nemůžeme vám udělit absolutorium. Já si myslím, že to by byl špatný signál a proto bych doporučoval, abychom absolutorium udělili za rok 2017 a veškeré ty ostatní záležitosti, které máme v těch zprávách, abychom je řečili v rámci jiných eh, postupů EU. Tím si myslím, že bychom celou záležitost mohli dovést k dobrému konci. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Myslím si, že by se tedy měli ještě jednou setkat s stínovým zpravodaj se zpravodajem a projednat to, nebo jde od rok 2017 a veškeré ty finanční implikaci. Samozřejmě my se tady nevědujeme otázkám sexuálního obtěžování a dalším věcem, ale samozřejmě navzory všemu to, bere důležitou roli i ve výkaznictví ta otázka, zda někdo byl k něčemu donucen či ne. Tady plně důvěřuji našemu zpravodaji a stínovým zpravodajům, kteří se tím detailně zabývají a mohla bychom poprosit ještě uh, zástupkyní komise, aby se nám k tomu vyjádřila. Nebo mě z toho vyplývá jedna otázka, kterou si možná kladou i ostatní. Proč při tomto seznamu pochybení, které vyčítáme ASU, která běžně u nás, například v Německu, by byla přetavena v soudní procesy, proč eh, tam vůbec to nemělo žádné trestně právní dopady? To je něco, eh, čemu se divím, neboť běžně u nás je tomu tak, že to má trestně právní důsledky. Samozřejmě něco takového se nedočítáváme v účetních knihách, ale e, má to prostě trestně právní dopady. Proto se zajímáme, jak tomu tedy bylo. Ta, vy jste se o té otázce nevěnovali, že? ta, ten seznam, to je, jak kdybychom si tles, če, pročítali trestní zákonník. Já bych tedy ráda jako předsedkyně věděla, proč tedy nedošlo k nějakým dalším dopadům ta pochybení nebyla nějaká mm, malá, ne, bezvýznamná. A ještě druhá otázka, kterou možná položila Viola von Gramon, bylo by hodné, aby se komise k tomu vyjádřila. Tady došlo k tomu, že pracovník přešel z jedné agentury do druhé, i když té první ještě tedy s nimi byly problémy, s ním byly problémy a e, bylo mi vyčítáno mnoho věcí. Ten bývalý předseda měl problémy již v nějaké jiné agentuře, která spadala také pod DG Home. Jak bylo vůbec možné, že takovýto pracovník potom mohl přejít do jiné agentury a navíc se stát ředitelem? Já bych to tady doplnil, mohla tu otázku, mohla by nám to komise skutečně konkrétně objasnit? Protože to je otázka, kterou kladu samozřejmě komisi a ne paní Gregory, ta nemůže na to odpovědět. Takže, paní Quinta, já jsem vám takto předala velice jednoduchou, jednoduchý úkol. Zodpovězte nám tuto velmi komplikovanou otázku a vysvětlete to. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji za možnost se zde vyjádřit. Jmenuji se Beatek Minda, jsem odpovídající ředitelka pro finanční management v DG Home. Jsem tady s kolegou, která, kolegy, kteří se zabývají EMAS, eh, e EASou. Domnívám se, že bohužel nemůžeme ještě vaši otázku eh, uzavřít a plně zodpovědět. Disciplinární řízení stále ještě probíhají. A kdo je odpovědný, ten, kdo je odpovědný za to disciplinární řízení na bývalého ředitele, to je vlastně správní rada té agentury. Takže to je takové velice komplikované nastavení toho způsobu managementu mezi agenturami a komisí, kde vlastně komise je pouze členem správní rady a tím musí tedy, má tedy pouze jeden jediný hlas a musí Další členové jsou pak za členské státy. My jsme tehdy navrhli jistý seznam pro možná jmenování. Já jsem tehdy ještě nebyla ve funkci, kolegové také ne, takže o tom mnoho nevím, jak došlo k navržení toho seznamu. Vím, že komise tehdy měla jiné preference, jiné požadavky na ředitele, ale to je možná již nedůležitá záležitost, to je minulost, ale ten bývalý ředitel byl tehdy do toho úřadu skutečně většinově zvolen. Momentálně tedy probíhají disciplinární řízení, což může vést k dalším dopadům, neboť eh, tam jde také o finanční požadavky, takže je velice dobře možné, že z toho bude ještě nějaké další řízení, ale momentálně mám to prostě s konečnou platností zodpovědět nemohu. Budeme se tím i nadále zabývat. Rozhodně jsem vám chtěla poděkovat za velice vyvážené stanovisko k Absolutoriu 2017, které velice dobře zobrazuje, jak obtížné je dávat absolutorium eh, takto spožděně, tedy rok poté, kdy už možná se ty věci zlepšily. A ráda bych ještě zdůrazňovala, že komise je v úzkém kontaktu s úřadem EASO a ten akční plán, se kterým jste se mohli seznámit, my na něm vlastně spolupracujeme, máme eh, pravidelné videokonference, skutečně mnoho pracovních kontaktů a z toho, co se tam tehdy odehrálo, jsme se velmi poučili. A musím říct, že kolegové z ostatních útvarů komise, společně s nimi máme mnoho agentur, jsme se skutečně snažili, snažili se z toho poučit abychom se vyhnuli tomu, že by mohlo v budoucnosti docházet k podobným případům. Ale je to taková delikátní rovnováha mezi vlastně tou odpovědností, kterou nesou agentury sami a komisí. Děkuji předsedkyni a ještě jednou dávám slovo kolegovi Petri Sarvamovi v jeho roli zpravodaje, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já už jsem to jednou řekl, už jsem to řekl dvakrát, protože poprvé to zaznělo na té schůzi in a pak jsem to řekl ještě po druhé, ale teď to tedy do třetice všeho dobrého. Udělal jsem si velice počlivé za poznámky toho, co říkala paní Clara Wright. Má pravdu, Musíme vzít v úvahu úplně všechno. Tato otázka je spletitá, není to rozhodně nic jednoduchého. Ale konec konců stejně se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku a tím svou prezentaci dokončím. To, co tady děláme my, těmi zprávami, těmi uděleními absolutoria, to je všechno podle smlouvy, podle finančního nařízení. My zkrátka máme odpovědnost za to, abychom přeskoumali vždycky situaci v jeden konkrétní rok a pak udělali či neudělali absolutorium. A tehdy za ten rok tam byl výkonný ředitel, který byl odpovědný a i když tam bylo možná mnoho komplikací, já si myslím, že je všechno eh, jasné protože zkomplikovalo by se to všechno teprve poté, pokud bychom my jste nesplnili to, co se od nás odčeká, očekává. Protože eh, určitě se k tomu vrátíme třeba příští rok nebo další rok. Někdo téměř eh, zničil úplně agenturu, a pokud se potom třeba někdo bude eh, zabývat historií eh, Evropské unie, třeba naše děti nebo eh, vnoučata, tak oni říkají, tak co to vlastně bylo s, tě, s tím udělením absolutoria za rok 2017, tam vůbec vlastně se nic nestalo, nic, nic tam ne, nebude. Teprve pokud byste hledali velice podrobně, tak byste zjistili, že tam byly nějaké nesrovnalosti. Ale oficiálně eh, tam bude napsáno, že za rok 2017 získala ta, eh, získal ten úřad eh, EASO absolutorium. A já tedy to takto nevidím, že by to takto mělo být. Děkuji mnohokrát ještě jednou všem kolegyním a kolegům a upozorňuji, že pokud máte ještě nějakou otázku na komisi nebo na paní Gregory, můžete ji podat v písemné podobě, my to předáme a poprosíme o odpověď. Vím, že je to velmi komplikované. Děkuji vám za velice disciplinovanou a věcnou diskusi. Ještě připomínám časový harmonogram. E, pozměňovací návrhy 10, do 10. 9. Přijímat se to bude 20. nebo 26. a na plénum se to dostane na druhé plenární zasedání v říjnu. Děkuji mnohokrát, paní Gregory. Přejeme vám a vašemu týmu eh, vše nejlepší pro vaše další práci. Slyšela jste, že výbor velmi uznal, jak je, jaký výkon jste vy a váš tým již odvedli. Eh, a já vám přeju skutečně mnoho štěstí ve vaší další práci která je hodnotná. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je druhá. Jde tedy o absolutorium eh, Evropské rady a rady. Spravodajka je Isabel Garcia Muñoz a já jí tímto předávám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážené dámy a vážení pánové, podle článku 319 smlouvy o fungování Evropské unii nese parlament odpovědnost za udělení absolutoria komisi při provádění souhrného rozpočtu EU. Role parlamentu spočívá v tom, abychom zajistili, že rozpočet bude prováděn řádně a správně podle pravidel eh, zdravého používání finančních prostředků ku prospěchu občanů a daňových poplatníků. Jde o transparentnosti, jde o demokratické výkaznictví a o transparentnost celého rozpočtu EU. Smlouva také eh, říká, že parlament uděluje absolutorium komisi ale nejenom jí. Parlament eh, uděluje absolutorium veškerým dalším institucím a agenturám eh, Evropské unie a to jednotlivě. Proto tedy parlament vše ověřuje, vyslechne si generální tajemníky ve všech institucí, zkoumá pečlivě veškeré dokumenty, které jsou předloženy. Zveme si tedy zástupce institucí zde na výbor pro rozpočtovou kontrolu. Všechny evropské instituce musí tedy se podrobit tohoto postupu s výjimkou rady. Víte, že od roku 2009 parlament nemohl ani jednou udělat absolutorium provádění rozpočtu rady z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany rady. Co se týče uzavření účtu pro rok 2017, zde opětovně platí, že rada nám neposkytla dokumenty, které jsme si vyžádali, proto abychom mohli ověřit, zda rada prováděla rozpočet řádně či ne a za tedy můžeme absolutorium uložit. Rada ani se nedostavila na odpovídající schůzi. 6.3. proto parlament odložil denní aptorodia radě na říjen Snažili jsme se tak tedy situaci řešit. Rada se ale bohužel nepohla a do dnešního dne jsme nedostali žádné informace ze strany rady, takže my to výbor pro rozpočtovou kontrolu nejsme schopni udělit absolutorinu, protože nemáme k dispozici důležité informace a z tohoto důvodu nemůžeme udělit absolutorium za rok 2017. Rada dává jednoduché doporučení, ale parlament potom musí udělit absolutorium. Rada hájí svůj postoj tím, že se opírá o gentlemanskou dohodu ze 70. let, ve které je stanoveno, že obě dvě instituce se rozhodly, že budou respektovat to doporučení rady a nebudou ověřovat. Ovšem, v současné době již není přijatelné, abychom i nadále uplatňovali takovou tu gentlemanskou dohodu nebo jde o demokratickou roli parlamentu. Rada ji musí akceptovat a musí akceptovat demokratické účetnictví a výkaznictví, stejně tak, jako to akceptují veškeré další evropské instituce. Obě dvě instituce se, se v minulých letech snažili se k sobě v této věci přiblížit, ale bohužel k, do dnešního dne to nevedlo k žádnému pozitivnímu výsledku. Domnívám se, že vyjednávání, která byla přerušena téměř před rokem, by mohla být nyní opět zahájena. Komise by v té věci měla se hrát zásadní roli. Měli bychom se pokusit eh, dojít zpět k dohodě při respektování veškerých kompetencí obou dvou institucí eh, ku prospěchu našich evropských občanů. Já doufám, že tedy Rada bude ochotná se s námi dohodnout a to, co možná nejdříve. Na druhou stranu ve své zprávě zmiňuji některé aspekty účetních uzávěrek rady. Je to také uvedeno v té březnové zprávě. Mnoho prostředků tam bylo přeloženo z roku 2017 do roku 2018. Tady je důležité odlišovat mezi rozpočtem rady a rozpočtem Evropské rady. To jsou dvě oddělené rozpočtové položky. tedy třeba se zabývat tím, zda obě dvě instituce mají zdravé finance či ne a provést správnou kontrolu jejich výdajů. Já jsem proto, abychom proces urychlili v tom smyslu, abychom dospěli k dohodě, ta, e, také proto, abychom dospěli k dohodě v oblasti rejstříku transparentnosti. A ještě jedna bod, e, ještě jeden bod, věnovali se tomu i evropské noviny a občan to velmi zajímá. V kontextu současného vývoje kde instituce musí nově získávat důvěru občanů, jde o otázku soukromých auditů, které si, přebí, si zadávají různá předsednictví. Dřív to bylo výjimkou, nyní se to zdá, jak se zdá, stává pravidlem. Rada říká, že rozpočet předsednictví spadá výlučně do oblasti působnosti té konkrétní členské země. K tomu tedy se řadí také různé soukromé sponzorské dary ale v konečném důsledku je také o otázku transparentnosti, důvěry a pověsti evropských institucí. Možná jde i o to, abychom předem vyloučili možné střety zájmu. A proto je třeba připomínat, že občané eh, jak si nedělají velké rozdíly mezi různými institucemi EU a už vůbec nedokážou odlišit radu a Evropskou radu. Proto se nás všech toto téma velice týká i když v užším pohledu můžeme říct, že se týká pouze rady. Dnes bych vám rád sdělil za jistou obavu, a totiž prosím vás velmi, vraťme se k té otevřené veřejné diskusi. Je z politického hlediska velmi důležité, abychom v naší zprávě na to poukázali. Ještě bych možná eh, tam krátce změnila i součást textu, předložím k tomu odpovídající pozměňovací názor, návrh, promiňte, a prosím kolegy a kolegyně, aby se k tomu vyjádřili, aby vzdělili, co si o tom myslím. Musíme zabránit tomu, aby toto téma bylo populisticky zneužito k tomu, aby se ještě dále více eh, poškodilo pověst Evropské unie. Předsedkyně, děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych nyní dala slovo první stínové zpravodajce, což je kolegyně Vincik. A jsem ráda, že mezi námi je kolega Jakobs z Rady a pevně si zapisuje to, co vše my zde eh, říkáme směrem na radu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové. Ano, ráda bych nejdříve poděkovala paní zpravodajce Garcie Muñoz za odvedenou práci. Jakožto stínová zpravodajská EPP plně podporuji její zprávu a doufám, že co možná nejdříve eh, bude nalezeno řešení tohoto sporu s radou. O to spíš se, že gentlemanská dohoda už není jaksi časově eh, přiměřená, prostě už je zastaralá. Já si myslím, že pokud to dořešíme, bude to ku prospěchu všech obyvatel EU. V této souvislosti bych ráda zmínila ještě dopis, který 26. 7. odeslala paní Holmejnová radě. V, této, v tomto dopise zmiňuje neformální dokument z roku 2018 a přeje, či prosí radu, aby k tomu přijala stanovisko. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Kolega Šastel je třetí stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval paní Garci Muñoz za její návrh zprávy. Myslím si, že současný stav situace náš parlament a náš výbor nemůže změnit své stanovisko, svůj postoj, který zastával i během posledních let. A proto nemůžeme momentálně udělit absolutorium radě a Evropské radě za rok 2017. A je to samozřejmě škodlivé tady, co je tak špatné na postoji radě, to je to, že odmítá dialog. Já doufám, že v budoucnosti se ty věci změní, ale již od roku 2009 čekáme na to, že se postoj a chování rady změní v této věci, že skoncuje s touto praktikou. Měli bychom tedy čím dál tím více pracovat na transparentnosti, musíme vysvětlovat našim spoluobčanům, jakým způsobem používáme prostředky, které oni vlastně svěřují evropským institucím. My tedy odmítáme udělit absolutorium a zpravodajka o tom hovořila, i to proto, protože prostě rada vůbec neodpověděla na naše písemné otázky, kde nám se, eh, sekretáři eh, tajemník rady se vůbec neúčastnil našeho slyšení v roce 2001 v rámci procesu udělání eh, absolutoria A v březnu 2019 parlament již tedy řekl, že neudělí absolutorem za rok 2017, tak toto bylo sděleno generálnímu tajemníkovi radu. Já bych mi rád, kdybychom se mohli opět s radou sejít, znovu si to prodiskutovat, aby se situace změnila, ale momentálně nevidím jeden jediný důvod, proto abychom měnili náš postoj. Předsedkyně, děkuji. Kolega Pexa za zelené je dalším stínovým zpravodajem, prosím. Okay. Uh, just uh, continue in what uh, my uh, body address. Tak já budu pokračovat v tom, co říkali předřečníci. Myslím si, že zde není žádný důvod, proč máme měnit pozici, když pozice rady je neměná. Navz- takže já jsem také proti udělení absolutoria radě tento, v této případě. Já bych ráda, jak to právě řekl Lorga Šasta, také bych byla ráda, kdyby se nám podařilo pokročit. A doufám tedy, že se nám podaří nějak vyjet této, víc této slepé uličky, ve které nyní jsme, že se nám podaří se nějak přiblížit a věci dořešit. Neboť do rady plynou evropské prostředky, což ovšem neznamená, že se chceme vněšovat do veškerých záležitostí rady. Možná bychom mohli si nějak výjít vstříc rozumným způsobem jako dospělí lidé. Jak by to mělo být běžné mezi dospělými? Já se tedy pokusím opět navázat kontakt s radou. Možná se nám společně něco podaří, společně s paní spravodajkou a s vámi, stínovými spravodaji. Měli bychom prostě to ještě jednou zkusit a já rozhodně to jako předsedkyně ráda podpořím. Ještě poznámka kolegy, děkuji. Já tady už jsem na třetí schůzi, kdy s údivem zjišťuji, že existuje takovéto spory mezi radou a parlamentem. A ptám se, pokud to trvá až devět let, již je to devátý rok, kdy nechceme udělit absolutorium. Co tedy můžeme udělat mimo to, že budeme hovořit či jednat? Má parlament k dispozici nějaký prostředek pro to, aby mohl třeba radě seškrtat peníze? Jak, co bychom mohli udělat? A pokud skutečně nic udělat nelze, pokud jsme skutečně odkázáni pouze na dialog a na jednání a nikdy vlastně z toho nic nevzejde, tak musí mít každý pochopení proto, že v tom případě si položíme otázku, jaký smysl vůbec má parlament v celém postupu udělení absolutoria, když se nám vůbec nepodaří dostat se k cíli, když nejsme vůbec schopni vyvinout na radu žádný nátlak. To je otázka, kterou si kladu v posledních době, když pročítám tyto zprávy. Já na ně nemám odpověď, ale je třeba, abychom o tom vedli zásadní debatu. Jak je to možné? Vždyť to je nepředstavitelná věc. A pokud budeme tedy i nadále jednat, tak v určitou chvíli prostě musíme, musíme to nechat nějak vybuchnout, třeba s tím mít i na veřejnost. Musí k něčemu jednoznačnému dojít. To je tedy můj názor. Děkuji. Že to byl kre... Tady byl takový kreativní názor, že bychom si udělali nějaký společný výbuch nebo několik ještě dojasnění. Kolega kdo tady hovořil o té gentlemanské dohodě. To není dohoda v tom smyslu, že si budeme navzájem utajovat věci, ale že se budeme navzájem respektovat v rámci návrhu do spočtu. To byla ta gentlemanská dohoda, že my tedy se nebudeme vměšovat do rozpočtu rady a že rada se naopak nebude vměšovat do našeho rozpočtu parlamentu, že bude respektovat naše rozpočtové návrhy, které jsou ostatně všechny veřejné. Tam není vůbec nic na jiného, je to transparentní, veřejné, každý si to může pročíst. Jednalo se pouze o vzájemný respekt těch navržených rozpočtů. A ještě něco k celému kontextu. Rada má mnohem více možností mít mm, úředníky, protože v podstatě spolupracuje s 28 členskými státy, všechna ministerstva má, ale my vlastně nemáme nikoho v záloze jako v parlament. A musíme se snažit, a proto vznikla ta gentlemanská dohoda, chránit parlament před eh, nesprávným politickým tlakem, tak abychom chránili naše vlastní členské zájmy, neboť my jaksi nám nepomáhá 28 členským států se všemi ministerstvy. To je vlastně ten kontext. Ale jinak musím říci, všechny rozpočty jsou veřejně přístupné, každý se na to může podívat. Já osobně se domnívám, že ten pojem gentleman agreement je špatný. Ty rozpočty jsou veřejné. Tady jde pouze o otázku, do jaké míry parlament s radou dospěje k dohodě toho, co je rada ochotná sdělit, jaké informace o tom, jak vlastně používá ty prostředky, které jí byly v rámci rozpočtu přiděleny. A já už to říkám na adresu pana Jakobce, ono to není jednoduché na radě panuje takový duch, že prostě není dobré takovéto informace zveřejňovat. Já vůbec nevím, co to radu popadlo, proč vůbec zaujala tento postoj, ale slibuji, že se ještě jednou pokusím skontaktovat radu a nějakým způsobem to celé uvést do rozumných mě, mezí, abychom se vyhnuli zbytečným emocím, nebo ombudsman, výbor regionů, veškeré další instituce akceptují, že my udělujeme absolutorium, že proto tedy potřebujeme odpovídající informace. A já bych se tedy snažila ještě jednou prolomit tuto situaci a nalézt nějaké smysluplné řešení. A budu ráda, když budeme mít tedy s vámi v tomto těsnou spolupráci. Děkuji paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za vynikající práci, kterou odvádí. Prostě se pokusíme ještě jednou o nový pokus. Kalendář. Lhůta pro pozměňovací návrhy 10.9. Hlasovat zde budeme 25. a 26. září a také se to dostane na plénum v rámci druhého říjnového plenárního zasedání. Tímto vám mnohokrát děkuji a dostáváme se k souhodnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 všechny oddíly. Naší zpravodajkou je kolegyně Korina Krecu a tímto ji předávám slovo, prosím. Děkuji. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Já se radostí než představím naši práci na této uh, zprávě o, o eh, tom finančním řízení 2020. Také bych zdůraznila, že tento eh, rozpočet na příští finanční eh, rok je poslední ve stávajícím rámci, eh, víceletém finančním rámci 2014 až 2020, takže chceme jak rozpočet, tak tedy kontinuitu, tak novinky ten, ten, tento eh, návrh vám eh, s radostí tedy eh, představuji. Bude se týkat všech sekcí a, jenom několik věcí, které sem tedy začlenuji. Finanční management, programová prohlášení, operační výdaje, včasná vyčerpání a také Evropský úřad veřejného žalobce. jelikož už, eh, už jste to dostali od sekretariátu, ten návrh stanoviska, tak jenom stručně popíšu eh, ty změny u finanční eh, zprávy. Tak tady mám hmm, body, kdy finanční nařízení ukládá komisi parlamentu a radě předložit integrovaný soubor zpráv o odpovědnosti. A tato zpráva Eh, analyzuje dopad eh, závazků a plateb eh, v rámci toho víceletého finančního rámci. Pokud jde o to programové období, nebo ty programové výdaje, tak já vítám ta prohlášení programů k finančním výdajům 2020, díky kterým se poskytují informace o každém tom výdajovém programu, ale myslím, že výbor pro rozpočet musíme eh, v koordinaci se dalšími eh, povolat eh, k tomu, aby podpořil kulturu orientace na výsledky a analyzoval ty důvody pro špatnou výkonnost. Říkám to proto, že teď máme rok 2020, šestý rok stávajícího rozpočtu. Máme průtahy, pomalou implementaci. Včera generální ředitel uh, eh, DG Regio uh, představil pomalou eh, implementaci programu méně než 30 rozpočtu na rok 2014 až 2020 je vynaloženo a je, velice se obávám hm, toho členských států ty programy nebo projekty eh, dělat jenom kvůli čerpání. Nebudu vám před vámi skrýtat, že jsem eh, byla v mnoha zemích a věděla jsem, že to tak opravdu dělat v posledních letech programového období, dělat projekty kvůli vyčerpání bez eh, jakéhokoliv dopadu na pracovní místa, hospodářský růst a Myslím, že musíme mít opravdu jasné indikátory eh, k tomu, jak se ty evropské peníze vynakládají. Další, eh, pokud je o, ty, eh, o ta hlášení o výkonnosti, tak to jsem pro. A také si je třeba snížit ehm, počet objektivních indikátorů a zaměřit se jenom na ty, které nejlépe vystihují výkonnost unijního rozpočtu. A otázkou je také jak ty informace jsou využívány o výkonnosti eh, pro eh, tedy eh, tvorbu rozpočtu. Zprávy mají podávat včasný a spravedlivý obraz o skutečnosti a důležité je, aby ty výkonnostní indikátory, když nebudou naplněny, vedly k nápravným krokům a je třeba samozřejmě také i jasně prezentovat ty hlavní výzvy. Eh, včasné čerpání. To si myslím, že je velice důležitá otázka. Samozřejmě až do posud eh, jsem dostávala dotazy, ale eh, já budu i nadále ve své pozici žádat komisi o aktuální čísla a o vyvození eh, či eh, tedy eh, závěru z předchozího programového období, protože máme tady celou řadu negativních, tedy ne, ne, nevyřízených plateb a má to negativní dopady. Pokud je o migraci, tak tomu já jsem si slovo nebrala, když jsme se o tom bavili o té agentuře. Ale to, co my tady navrhujeme, a já myslím, že tady se mnou budete souhlasit, je Eh, mít speciální položku eh, pro specifické cíle, eh, kterými je boj proti násilí na dívkách a ženách. A jsme pro zvýšení těchto zdrojů v této položce já sama. Podpořím pozměňovací návrh a doufám, že se mnou budete souhlasit protože ta zvláštní linka v tom stávajícím rozpočtu se týká jenom migrantů, dívek a, a nezletilých, eh, kteří přicházejí z vnějšku EU. Ale nemůžeme eh, zavírat oči před tím, co se děje u nás, eh, v našich členských státech, na našem kontinentu. v té zemi, kterou znám nejlépe. Tam byla tragická situace, kdy bylo zavrženo několik dívek a zdá se, že jedna síť, která tam měla vazby eh, do jiných zemí. A já vás žádám o podporu eh, pro pozměňovací návrh na ochranu eh, žen a dívek nejenom z té mojí části Evropské unie, ale také na podporu boje proti obchodu s lidmi uvnitř EU. Čili jenom pro ty, kdo přicházejí z vnějšku. Pokud je o ta finanční vyrovnání, tak samozřejmě tam probíhá neustále debata s účetním dvorem, protože tam je třeba podávat podrobnější výkazy o finančních eh, nástrojích a eh, po účetním dvoru eh, budeme chtít podrobnější informace o sdílením řízení po uzavření také účtu o vratkách do unijního rozpočtu a tak dále. Závěrem pokud vím, tak jsme eh, dostali žádost eh, Evropského úřadu veřejného žalobce o financování a o více eh, zaměstnanců, takže pokud si myslíte, že to bude užitečné, tak my souhlasíme s navýšením o 1,8 milionu a o 15 dalších pozic. pro EPPO. A, a abychom tady, e, aby se také začal e, vývoj e, jejich informačního systému pro zprávu případů od samého počátku jejich fungování. Děkuji mnohokrát a předávám slovo jakožto stínovému zpravodaji za EPP kolegu Novakovovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že se mohu ujmout slova, když jsem poměrně čerstvě jmenovaným stínovým zpravodajem za EPP. Jsem velice rád, že jsem zde opět ve výboru KONT a za, když, za, zvláště když hovoříme o tak důležité zprávě, pro městí, že mohu být stínovým zpravodajem. Navíc eh, autorkou je vlastně bývalá komisařka pro regionální rozvoj. Eh, říká se, že výbor KONT je vlastně takovým nejlepším kamarádem daňových poplatníků. Já doufám, že to tak bude i nadále. A i když to úplně možná není eh, naším úkolem, tak eh, jsou některé věci, kterým bychom se také měli věnovat a které bych rád zmínil. Za prvé investice do ochrany našich hranic a také boj s mezinárodním trestnou činností. Takže si myslím, že Europol a podobné agentury by měly být dostatečně finančně podpořeny, aby mohly e, pracovat tak, jak od nich očekávám, jak od nich my očekáváme. A pak e, chci hovořit třeba o prasečím moru, který napadl 12 až 13 členských států a způsobil milionové ztráty malým a středním zemědělským podnikům anebo dalším podnikům, které s tím souvisejí. Takže já si myslím, že by náš výbor toto měl podpořit. Vítám také všechny návrhy, které přednesla naše kolegyně Korina Kretu. A také se těším, že budu mít možnost předložit i naše návrhy a těším se na společnou spolupráci i na budoucí schůze a také na schůzi dohodovacího výboru, kde budeme jako vždy bojovat za to, abyste bylo dostatečné financování, které bude dobré pro všechny občany a pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Olivie Šastel. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji paní Krecu. Její zpráva je již, myslím, velice dobrá, má tam dobré návrhy, zajímavé návrhy. Hovořilo se tady o finanční zprávě, A tom způsobu, jakým chceme zlepšovat eh, ty finanční zprávy odpovědnosti, jak chceme skutečně se zaměřit na výsledky a na optimalizaci používání peněžních prostředků. Samozřejmě je to celé v tom rámci té výkonnosti. To je vlastně poprvé, co takto postupujeme. Zavádíme indikátory cíle, více jasnosti v této věci. Také naprosto sdílím její názor na to, že třeba učím vše pro to, abychom zlepšili absorpční kapacitu. Neboť paradoxně často ty, e, máme tady se platby, ale pak vlastně to není to vůbec vyčerpáno, takže tady je třeba zvýšit absorpční absorpční kapacitu také tím, že zlepšíme technickou podporu v určitých eh, členských zemích. Ale dobře víme, že členské státy by radši šly cestou snižování rozpočtu, takže pozor na to. Eh, jako minulý rok eh, je vhodné ještě mít detailnější zprávu o finančních nástrojích které je třeba vypracovat společně s účetním dvorem nebo za jeho podpory. Já samozřejmě také souhlasím s tím, že třeba se věnovat financování migrační krize a dát tam dostatečné prostředky, abychom mohli vymítit chudobu, abychom mohli hájit základní práva. Naprosto souhlasím s tím specifickým cílem DAFNE, proto abychom ukázali, do jaké míry jsme příznivi tomu, aby se bojovalo proti násilí páchanému na ženám. Zejména mám na mysli domácí násilí, které příliš často eh, v Evropě existuje. A samozřejmě je také třeba dát na to dost prostředků a rovněž do prostřed, dost prostředků pro úřad Evropského veřejného eh, žalobce, který by měl začít fungovat eh, do roku 2020. já musím říct, že se mi líbí veškeré ty doplnění té zprávy ze strany zpravodajky. Já se ptám, zda by výbor KONT si neměl možná ještě nastavit nějaké další priority, Například, že bychom tam měli odstavec, který by dovolil přitáhnout pozornost celé komise k tématu, které je silné, a které také vlastně procházelo celou eh, kampaní volební při posledních volbách. Mohlo to být několik takových silných témat, které někdy nejsou dostatečně financovány a někdy možná jsou eh, jaksi prostředkem či předmětem vyjednávání rady. A já si právě myslím, že náš výbor by si tam mohl mít dodat takový odstavec, kde bychom upozornili na důležitost energetické transformace, na klimatické výzvy, na Horizont 2020, na důležitost iniciativy v zaměstnanosti mládeže, na to, jakým způsobem musíme připravovat Evropu na digitalizaci naší společnosti a na veškerý nový technologický vývoj, že by bylo tak vhodné si tam dodat takový dodatečný odstavec k tomu současnému textu a tam bychom tedy jmenovali tyto cíle, které by zejména ukázaly, jakým způsobem se rada zachovala k rozpočtu. Už jsme o tom hovořili. Rada tady odebírá finanční prostředky z evropského rozpočtu, které ovšem rozpočet by velice dobře potřeboval proto, právě proto, aby plnil cíle, které mu rada stanovila. Já tedy jsem proto, abychom si tam dodali nějaký odstavec, kde budeme hovořit o transverzálních tematických prioritách. Děkuji vám. Jetzt, jetzt, voilà. <laughs> Ich glaube... Předsedkyně, domnívám se, že téma EPO, tedy Úřadu Evropského veřejného žalobce, pro nás bude důležité. Budeme muset se i tímto tématem intenzivně zabývat, neboť podfinancování EPA je zjevné. A pokud to bude takto podfinancováno, tak to EPO nebude moci dobře a optimálně zahájit svou práci. My bychom se tedy měli velmi silně tímto tí, tématem zabývat. My jako výbor KONT se vehementně zasazujeme za to, aby tento úřad vznikl, protože vidíme, že v celé řadě evropských členských států není dostatečná ochrana finančních zájmů EU. Nevěnuje se tomu dostatečná pozornost. Pochybení se tedy neřeší tak, jak by to bylo z našeho pohledu nutné. Když vidíme, kolik postupu řízení vede OLAF a kolik takovýchto řízení skutečně potom přebráno orgány členských států, tak ten počet je strašlivě malý. Je možné, že někdy to prostě nutné není, eh, aby se členský stát tak něčemu takovému dále věnoval, ale máme tady řadu případů kde je skutečně šťastlivé, že pak členský stát nezahájí trestně právní stíhání, tak aby zajistil ochranu zájmů nejenom Evropské unie, ale vlastně také i ochranu národních finančních zájmů. A tady si myslím, že bylo vhodné se na to velice zaměřit, mít z toho jakési klíčové téma. A další věc, sam ještě otázka obchodu s lidmi, to je samozřejmě to nejhorší, co se může člověku stát, ať je to uvnitř EU nebo mimo EU či nucená prostituce. To jsou strašné věci. V Libe jsem se tím zabývala dlouhou dobu. A z neposlední řadě to má i špatné finanční dopady, protože ty peníze pak jdou do stínové ekonomiky, do černé ekonomiky a to vše má deba- negativní dopad na naše rozpočty, na příjmy zdaní. Takže vše spolu souvisí, proto i toto je velice důležité téma. Má někdo nějakou poznámku? Pan Kus, děkuji, paní předsedkyně. K prvnímu bodu bych něco rád řekl, to je to finanční řízení. Mám tady takový dotatečný návrh. Vítám, že v této oblasti se chce, děláme trochu více, ale zapomněli jsme, já jsem to také viděla na výboru pro rozpočet, zapomínáme, že skutečnost že u úroky, které poskytuje Evropská centrální banka na vklady, je minus 0,4 a mít být ještě snížit na minus 0,6. Co to tedy vlastně je? Je to více nebo méně, těžko se to vyjadřuje, ale je to, není to dobrá věc. Je to negativní úrok, který takto je předáván bankám od ECB. A to má samozřejmě taky určitý dopad na náš rozpočet. Nedovedu si představit, že evropské instituce by byly, které dostávají peníze a vždy je tam ještě dlouhá doba mezi tím, když tedy dostanou peníze a kde platí. Tady máme přeci obrovský problém, kde ty peníze uložíme. Kde budou? Když budou někde v bance, tak na to bude negativní úrok, což znamená, a to není triviální záležitost. Znamená to, že budeme muset si naplánovat eh, každoročně několik eh, milion, stovek milionů eur právě na ten negativní úrok. Takže ty naše peníze daňových poplatníků takto budou automaticky mizet, ne pouze v důsledku inflace, ale také v důsledku záporných úroků. Musíme tedy přijmout nějaké preventivní opatření, kde budeme aspoň monitorovat tu výši těch negativních úroků, respektive výši těch peněžních prostředků, které máme k dispozici. To je tedy návrh z mé strany. Děkuji vám. Předsedkyně, na tuto otázku by možná mohla odpovědět komise. A nebo se tomu budeme věnovat v rámci nějakého dalšího zasedání. Já rozhodně bych tuto otázku takto předala komisi možná písemně, co, pokud já vím, tak velká část těch peněz se dává Evropské komisi si aktuálně. My nedostáváme předem nějaké miliardy, tak velkoryse členské státy nejsou. Ale je to zajímavá otázka. Já ji rozhodně předávám komisi, zda můžeme takto přicházet o peníze potenciálně. Já sama pochybuji, že nemáme možnost ani povolení nějakým způsobem takhle někde mít e, ku předu, takovou dopředu někde tolik peněz. E, to by nám asi členské státy nepovolily, ale uvidíme, zeptáme se. Omlouvám se, ještě kolega Pexa, já se vám omlouvám, ale jsem vás přehlédla. Já bych chtěla pouze poděkovat e, paní zpravodajce, protože je to dobrý přehled všech problémů. Pak jsou tam ještě další návrhy, také děkuji i dalším kolegům. Myslím si, že tomu věnujeme dost pozornosti a možná bychom ještě mohli zdůraznit způsob, jakým jsou ty peníze vynakládány nebo na co jsou vynakládány. Bylo by zapotřebí asi lépe měřit, zda ty peníze jsou vynakládány účelně. A to by také, tím by také potom eh, ty naše eh, výsledky byly přesvědčivější. Ano, to můžeme samozřejmě ještě vše rozšířit, doplnit. Já jsem vděčná za veškeré podněty, impulzy kolega Howard. Uh, uh- Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu říci, že je pro mě zajímavé, že nový, že zde nový, um, pardon, že jsem tady, jak, jak, jak jsem novým náhradníkem v výboru konty ve výboru pro rozpočet. Myslím si, že toto stanovisko je dobré. Také speciálně vítám aspekty, které se týkají toho eh, výkaznictví založeném na plnění, na provádění. Také jsou tam ty ukazatele. Myslím si, že to je zapotřebí ještě propracovat Musíme to více zapracovat do těch rozpočtových programů. Navíc co se týče bodu o svěřenských fondech. Tento výbor stále hovoří o transparentnosti evropského rozpočtu ve všech jeho aspektech. A ty svěřenské fondy eh, by měly být mnohem víc transparentnější. A eh, je důležité brát v úvahu všechny eh, aspekty rozpočtu. Všechny by, aspekty by měly být transparentnější v těch následných letech. Já jsem také přislíbil. Myslím si, že všechny příspěvky, které plynou do Evropské unie z členských států nebo i e, které plynou z rozpočtu, by měly být transparentnější a měli, by, měli bychom být tedy náročnější rok od roku na tuto transparentnost. Pak se ještě chci e, vyjádřit k úřadu Evropskému veřejnému žalobce. Hovořili jsme o tom také ve výboru pro rozpočet. Mm, já si myslím, že to také budeme řešit v tomto legislativním výboru jako takový obtížný úkol. Agentura Frontex eh, má v těch následných letech mít výrazně navýšený rozpočet, zejména po v tom období 2020. Ale můžeme se třeba podívat i na rok 2019. Takže komise očekává velký nárůst Frontexu Frontex eh, bude eh, mít eh, náročnější práci a já navrhuji, že i náš výbor by měl bedlivě sledovat, jak bude docházet k nárůstu té agentury v těch prvních fázích. A potom také můžeme posoudit, zda ten projekt by, mm, zda by byl, nebo zda bude úspěšný. Ano, ano, to je velice dobré, protože už jsme zažili ty problémy v EASu, nebo víme, jak to bylo s těmi problémy v EASu. Jsi tady zástupce komise, chcete se k tomu vyjádřit, nebo jste s tím spokojeni? Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. My jsme samozřejmě spokojeni, budeme vrát vaši váhu, pardon, vezmeme vaši zprávu na vědomí. Já mám pouze asi dvě nebo tři komentáře které se týkají výkaznictví. Chci říci, že jsme k Evropskému parlamentu poskytli zprávu o těch krátkodobých a dlouhodobých tocích peněz. Bylo to schváleno na konci června. A pokud se to zde někde ztratilo, tak vám tu zprávu můžeme mm, poslat ještě jednou. Také samozřejmě se snažíme každý rok zlepšovat své výkaznictví ohledně našeho výkonu. Takže také připravujeme i takové krátké um, přehledy o jednotlivých programech a o jeho výsledcích. No a co se týče, takže to jsou ty vaše požadavky na zlepšení eh, výkaznictví a výkaznictví zaměřeného na výkon. Také se snažíme to zlepšit pro ten budoucí víceletý finanční rámec. Také tam chceme snížit i ten počet ukazatelů, ale to je vlastně všechno spíše propojeno s tím budoucím VFR. Je to také i v tom novém nařízení, takže také bude záležet, jak bude vypadat ta legislativa, která se týká budoucího VFR. Rovněž připravujeme zprávu o migraci, ta by měla být eh, co nejkomplexnější, ale není to úplně lehké definovat, jaké všechny výlohy nebo jaké všechny náklady se vztahují k migraci, ale také se pokusíme tu zprávu po jeho dokončení vám zaslat. Další vaše návrhy speciální. Eh, rozpočet pro DAFNE. DAFNE je velice důležitý program mm, je pro nás důležitý, ale nemyslíme si úplně, že by musel mít svou zvláštní rozpočtovou linii, protože ten program je dobře propagován a v, ročních, v těch ročních pracovních eh, programech má dostatek prostředků. A co se týče úřadu Evropského veřejného žalobce, tak eh, komise eh, chce zřídit tento úřad a chce, aby ještě před koncem roku 2020 již fungoval, jak je naplánováno. Máme zde také návrh rozpočtu na příští rok který eh, počítá dokonce s vyššími prostředky, než jak se původně plánovalo v tom legislativním a finančním eh, výkazu. Ale samozřejmě po té, co vaše návrhy budou schváleny, tak je vezmeme v úvahu a vždy usilujeme o to, abychom se stále zlepšovali ve své práci a abychom byli také co nejtransparentnější. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní opět naše zpravodajka, paní Korina Kretu. Ano, děkuji. Já budu, eh, pokud mohu, tak budu hovořit svou mateřštinou. Děkuji. Eh, vážená paní předsedkyně, v první řadě bych chtěla poděkovat vám a také všem pracovníkům sekretariátu. Také děkuji panu Novakovovi. Pro mě bylo vždy velkým potěšením a velkou ctí s vámi spolupracovat na této zprávě. Ve své prezentaci jsem mohla zmínit pouze několik elementů. Tam šlo ty nové výzvy, před kterými podle mého názoru stojíme či budeme stát. Před námi jsou obtížné časy a je třeba si vyhradit více prostředků, například na Frontex. Poprvé Evropská unie rozhodla, že se bude zapojovat e, do společné zprávy hranic. Pak je zde oblast výzkumu, vývoje, inovací, tak abychom přispěli k ekonomickému růstu. Toto vše chceme podpořit a není to jednoduché. Paň... Chci ještě říci, že nám jde jakožto rozpočtovou kontrolu, a chceme všechno ověřovat, ověřovat. A zase na výboru REGI, který znám eh, z svého eh, působení komisařky, že vždy jde o to vše zjednodušovat, aby věci fungovaly. Proto je důležité nalézt vhodnou rovnováhu, abychom zjednodušili život evropských občanům, ale zároveň je třeba i zohlednit to, že my musíme skládat účty našim daňovým poplatníkům. Ti musí mít pocit, že jejich peníze jsou vynakládány smysluplně a řádně. Proto já jsem se nyní rozhodla působit zde na výboru pro rozpočtovou kontrolu, abych vlastně mm, podpořila boj proti podvodu a zajistila výkonnější a lepší používání peněžních prostředků. Jak říkám, zpráva je komplexní, děkuji všem za jejich podněty a jsem přesvědčena, že společně se sekretariátem tohoto výboru budeme mít i v budoucnu dobrou spolupráci. A také bych ještě ráda srdečně poděkovala komisi. Vím, že i vaše práce není lehká. Mnoho generálních ředitelství bylo do této práce zapojeno a jako bývalá komisařka přirozeně vnímám kritickou roli komise velmi vážně. V posledních letech to byla moje práce. Na druhou stranu bych chtěla zůstat u té oddělené rozpočtové položky pro DAFNE. Pro mě je to důležité, ale jistě se nám podaří v této věci s komisí dobře komunikovat, tak abychom prosadili oddělenou rozpočtovou položku pro program DAFNE. Neboť jde, uvědomme si to, jde o boj proti násilí, násilí, které je pácháno jak na lidech, kteří jsou, k nám přicházejí se zemí mimo EU, tak jak o násilí, které je pácháno na lidech, které žijí u nás v Evropské unii. Ještě jednou děkuji za veškerou spolupráci, děkuji všem, kteří jste setrvali do této pozdní hodiny, děkuji mnohokrát paní předsedkyni a věřím, že budeme mít e, dobrou komunikaci, že budeme mít i nadále velmi dobrou spolupráci, tak abychom dobře zvládali tento velmi komplexní projekt a dovedli ho do úspěšného konce. Do této práce jsou zapojeny téměř veškeré parlamentní výbory. Každý z nich přináší mnoho nápadů, podnětů, ale je třeba zohlednit, že i výzvy jsou četné. Například v oblasti koheze relativně málo výdajů, ale v roce 2020 tento rok eh, se nám blíží a v tomto roce budeme čelit mnohem více výzvám eh, v kohezi než v budoucnosti. A dále obrovská výzva přistěhovalectví, migrace. To bychom si možná pro, mohli probrat v rámci nějaké jiné diskuse. Je třeba se podívat na to, jak bychom se mohli připravit na rok 2020, na přechod a na pokračování již eh, běžících projektů. Stovky projektů jsou vystaveny nebezpečí, že nebudou mohli moci nadále pokračovat, až eh, vejde v platnost nový víceletý finanční rámec 2021 až 2027. To je ovšem jiné téma. Ale je třeba se mu věnovat i z naší strany. A i zde, v tomto musíme pokračovat v dialogu o novém víceletém rámci a také se těším na příspěvek finského předsednictví. Velice děkuji za tuto cenou zprávu a těším se, až budou mít k dispozici všechny pozměňovací návrhy. Kávě. Mám nepříjemný úkol, a totiž tento. Musím opravit naše datum pro pozměňovací návrhy na tu celou zprávu. Právě mi sdělil sekretariat, že to není 10. ale je to 9. září. Já jsem řekla 14 hodin, to je příliš brzy, takže to posuneme na 16. hodinu. Tak to je to, myslím, v pořádku. Čím dříve se to předložíte, tím šťastnější bude náš já Týká se to obou tří zpráv, tedy AOSO, Korina Krecu, její zpráva. Všechny ty tři zprávy, které jsme dosud probrali, pro ně platí jakožto lhutra po pozměňovací návrhy 9. 9. září. Děkuji vám a jsem velice potěšena, že zde mohu přivítat eh, generální ředitele Olafu a jeho celý tým a děkuji mnohokrát za to, že jste nás opětovně zase jednou poctili svou návštěvou a již předem vám děkuji za veškerou podporu, kterou dostáváme od vás. Právě jsme hovořili o případu EASO, to je případ, kterým se zde velmi zabýváme ve výboru kon vlastně to celé vzešlo právě z vaší zprávy Olafu a já čekám ještě, až bude ta tabule mm, spuštěná, aby pan eh, generální ředitel mohl zahájit svou prezentaci, tak aby ji všichni kolegové mohli sledovat eh, na obrazovce. A tímto předávám slovo panu Itelemu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové výboru KON. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit vašeho jednání, že se s vámi mohu setkat a že vás můžu seznámit eh, s výroční zprávou našeho úřadu OLAF za rok 2018. V roce 2018 jsme eh, si dále, jsme dále působili jako vyšetřovací orgán a také se nám podařilo eh, dokončit mnoho složitých eh, rozsáhlých vyšetřování v Evropě i v jiných částech světa. Ve svých doporučeních eh, OLAF zajišťuje, aby všechny prostředky Evropské unie, které byly nesprávně vynaloženy, byly navráceny do evropského rozpočtu. V roce 2018 vydal náš úřad 256 doporučení příslušným unijním nebo vnitrostátním orgánům a také celkově doporučil, aby do rozpočtu bylo navráceno 371 milionů eur. Při své vyšetřovací práci přináší OLAF konkrétní výsledky a chrání tak evropský rozpočet od podvodů, čímž přináší velice důležitou službu všem evropským občanům. Pro nás je důležité, aby všechny zúčastněné strany, což jste i vy a také i občané, rozuměli eh, jádro eh, vyšetřovací, vyšetřovacích eh, prací OLAFu a také, abyste, abyste věděli, jaké jsou nejnovější trendy, které naše vyšetřování odhalilo. Vycházíme z praktických zkušeností a rozhodně to tedy zde nepřednesu úplný seznam všech uzavřených šetření. Nicméně E, nadnárodní rozměr práce OLAFu nám umožňuje, abychom si udělali takový komplexní obrázek toho, jak vypadají mm, stávající modely podvodů v celé Evropě. Takže jaké trendy jsme odhalili při našich šetřeních v roce 2018, mimo jiné? Za prvé, různé e, podvodné schémata přes, přeshraničních podvodů, kdy se používají takzvané eh, prázdné skořápky, to znamená fiktivní firmy, které se využívají k tomu, aby eh, zastřely eh, různé obchodní transakce. Dále také celní úniky, které dělají vysoce organizované kriminální skupiny, dále podvody v propagaci evropských zemědělských produktů a také organizovaný zločin, který je zapojen do defraudace evropských prostředků, které měly financovat uprchlické tábory. Já vám dnes ukážu na několika konkrétních případech, jak OLAF chrání bezpečnost a zdraví evropských spotřebitelů. Za druhé, eh, že analytická kapacita OLAFu v oblasti cel je jedinečná a měla by být posílena. Také vám ukážu, eh, proč je e, odborná erudice OLAFu, kterou už vlastně si vytváří posledních 20 let, zásadní pro e, řešení složitých přeshraničních případů a také, jak si vlastně OLAF vypracoval jedinečnou kapacitu pro šetření i v neevropských zemích. Takže za prvé, OLAF je klíč, má klíčovou úlohu, co by e, určité centrum znalosti a koordinace propojuje všechny celní orgány z celého světa posledních letech velice aktivně bojujeme proti obchodování s padělaným zbožím. Tento nezákonný obchod porušuje evropskou ekonomiku a také ohrožuje mnoha, mnoho pracovních míst. Obchodování s padělky je také obrovským biznesem. Čili my jsme se zaměřili na produkty, které představují i konkrétní nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Například padělané šampony, autodíly a také se pašují i určité potraviny, zpracované potraviny, jako například sušené mléko. A teď, pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, seznámí vás s některými konkrétními příklady. Mám zde asi pět nebo šest takových kazuistik. Začnu takovým velice zajímavým příkladem. Velice oblíbeným zbožím, které se, eh, se kterým se eh, podvádí, jsou šampony, protože šampony jsou prodávány v malých lahvičkách, jsou to miliony eh, malých lahviček a nízká cena a šampon se prodává na celém světě. Například v roce 2018 jsme získali informaci, o tom, že v Číně je továrna, nelegální továrna, která vyrábí padělaný šampon. Ehm, ten padělaný šampon už byl odeslán eh, z továrny eh, lodní dopravou a mm, destinací měla být Evropa. Začali jsme monitorovat eh, cestu tohoto nákladu. Ta loď plula velice složitě, měla různé mezi zastávky, zastavovala v různých pří, přístavech v Číně, v Koreji, v Mexiku, v Kolumbii. Ehm, vyšetřovatele OLAFu se obávali, že ten ehm, padělaný šampon nakonec jim úplně unikne ještě předtím, než se dostane do té své cílové destinace. Nakonec tedy Olaf upozornil orgány v Kolumbii a Mexiku, kde nakonec ve spolupráci s španělskými a americkými orgány byl zabaven 400 tun toho padělaného šamponu, jehož um, odhadovaná obchodní, obchodní hodnota činila 5 milionů eur. V posledních několika letech také Olaf bojuje s velice lukrativním eh, druhem podvodu. Je to umělé podsazení ceny textilních výrobků nebo obuvy, které se dostávají do Evropské unie a které by měly být eh, procleny v různých členských státech. Eh, takže je to třeba Spojené království, Slovensko, Česká republika nebo Řecko. Je to tak, že eh, zboží z Číny je dopraveno do Evropy v kontejnerech, na plavidlech a většinou se do Evropy dostávají, do, většinou doplujou do Hamburku, Kon- kontejnery jsou potom v transitním režimu a jsou odvezeny na nákladních automobilech a měly by být vlastně dále v Evropské unii ještě celně odbaveny. Ale vlastně tam je to tak, že e, ti pachatelé se domnívají, že se jim podaří e, uměle podhodnotit tu cenu těch výrobků. Poslední případ, který jsme uzavřeli, se týkal podvodného dovozu textilních výrobků a obuvy do Řecka. Bylo to mezi lety 2015 a 2018. Na základě svých zjištění vydal OLAF finanční doporučení řeckým celním orgánům, aby e, požadovali zpět 220,3 milionů euro, které měly být zaplaceny za celní poplatky nebo za clo. Olaf e, také zaslal e, doporučení Eh, úřadu veřejného žalobce Řecka, aby zahájil eh, další kroky eh, ohledně finančního trestného činu. Takže tohle byl šestý takový příklad, který Olaf dokončil od roku 2016. Celkově Olaf učinil doporučení ve výši více než 2,5 miliard eur, která se týkaly ztracených cel, které by měly, měly být vyplaceny do evropského rozpočtu. A pokud bychom odhadovali finanční ztráty ohledně plateb DPH, tak to by bylo ještě mnohem větší číslo. Ve všech těchto případech Pardon, tyto případy dokazují, že OLAF hraje zásadní roli v prevenci těchto podvodů a také v řešení těchto podvodů a také pomáhá i vnitrostátním celním orgánům v jejich práci. Proto si myslím, že by bylo velice užitečné, kdybychom rozšířili svou kapacitu a abychom také mohli pracovat, eh, nebo abychom mohli pracovat i jako eh, Centrum pro analýzu a informace, které se týkají celních údajů a chtěli bychom tak posílit Evropskou celní unii, což je i v souladu s politickými prioritami navržené předsedkyně komise Ursule von der Leyenové. V posledních letech také vyšetřovatele OLAFu mm, věnují svou pozornost nárůstu zvláštnímu, zvláštního druhu podvodů. Jedná se o podvody v propagaci evropských zemědělských produktů. Například OLAF odhalil eh, celý eh, takový řetězec řešení, pardon, dokončil řetězec řešení, eh, ře, vyšetřování, kde šlo o to, že ti samí lidé, spronevěřili evropské prostředky ve velkém počtu projektů, které měly propagovat mléčné výrobky Evropské unie. Je to tak, že ti pachatelé se obraceli na různé obchodní združení eh, v členských státech a nabízeli jim, že jim zajistí evropské financování a že jim také pomohou prakticky s prováděním projektu. A potom tedy... Eh, ty projekty byly schváleny a podvodníci eh, chtěli inkasovat. Eh, za tímto účelem vytvořili schránkové společnosti, aby mohli naplnit úlohu žadatelů, dodavatelů a prováděcího orgánu pro příjemce. Tyto schránkové společnosti, které neměly žádné provozovny nebo zaměstnance, byly použity k nafukování cen za služby, které byly pouze částečně nebo nebo někdy eh, vůbec nebyly, nebo někdy nebyly vůbec eh, eh, poskytnuty. Peníze byly potom proprány prostřednictvím bankovních účtů v Evropě a ve třetích zemích, jako je Ukrajina nebo Britské panenské ostrovy. Olaf provedl eh, přes 30 eh, eh, kontrol na místě v jednotlivých členských státech, vyslechnul svědky a analyzoval forenzní data a uzavřel své vyšetřování finančním doporučením DG Agri k vyžádání na vrácení 7,7 milionů eur a k nevyplacení dalších 7,3 milionů eur a, a samozřejmě e, udělal příslušná e, soudní doporučení e, žalobcům v Bruselu a v Sofii. Tohle je opravdu případ, který si vyžaduje našich 20 let zkušeností v boji s podvody. V roce 2018 OLAF také uzavřel mnoho případů, které se týkaly externí pomoci u které máme výlučnou kompetenci vyšetřovat eh, na té rámec evropských hranic. Dnes eh, vám eh, představím jednu z nich. V tomto případě Olaf přišel na to, že jedna italská firma vytvořila síť partnerů, která jim měla pomoci získat přístup k důvěrným informacím, které se týkaly nabídkových řízení v eh, ceně nebo v objemu 2 milionů eur v Severní Makedonii. Italská firma uplatila eh, vysoce postavené úředníky, aby ovlivnila eh, hodnotící výbor, který nakonec přidělil zakázku právě italskému uchazeči. Během vyšetřování Olaf spolupracoval s eh, žalobci v, eh, a činnými v trestním řízení v Severní Makedonii, se žalobci v Milánu a, a s italskou eh, finanční policií Guardia di Finanza. Olaf provedl několik výslechů svědeckých a provedl Eh, kontrolu na místě, včetně eh, digitální forenzní operace na, eh, tedy v prostorách italské firmy. Olaf ukončil své vyšetřování s finančním doporučením DG NIR, aby požádal o navrácení celé té vyplacené částky. Také jsme vydali soudní doporučení italským orgánům, které měly tedy zvážit stíhání dotčených osob. V neposlední eh, řadě Olaf vydal doporučení na eh, zařazení eh, italské firmy na černou listinu, aby už neměla do budoucna přístup k evropským prostředkům. V mezičase severomakedonské orgány také zahájily trestní vyšetřování. Jak víte, Olaf eh, má také eh, pravomoc k vyšetřování eh, zaměstnanců Evropské unie kvůli ochraně ehm, pověsti evropských institucí, podobně jako jiní zaměstnanci i jiní zaměstnavatele i evropské orgány jsou vystaveny riziku podvodům ze strany svých zaměstnanců a to ve vztahu k odměnám dietám, výdajům a tak dále. V roce 2018 eh, eh, Olaf eh, provedl 27 vyšetřování zásadních problémů porušení pravidel a 17 z nich bylo uzavřeno konkrétním doporučením. V oblasti vnitřního vyšetřování v roce 2018 Olaf řešil zásadní počet případů, které se týkaly evropských agentur, jakož i delegací ve třetích zemích. jak eh, jste se o tom eh, bavili již dříve. A teď se podívejme na spolupráci OLAFu s partnery a jeho důležité, eh, důležitý příspěvek k tvorbě politiky boje s podvody. Rozhodnutí vytvoření, vytvořit EPO je milníkem v obraně finančních zájmů Evropské unie. OLAF i nadále bude pracovat eh, spolu s EPO, na, eh, aby zajistil to, že peníze daňových poplatníků budou efektivně chráněny před eh, podvody a korupcí jak v zúčastněných, tak v nezúčastněných členských státech. Po celém, během celého roku 2018 OLAF spolupracoval s příslušnými generálními ředitelstvími a exekutivní agenturou a a na eh, revizi eh, protipodvodové strategie komise a bude eh, také řídit jejich implementaci. Tato nová strategie, která byla přijata v dubnu 2019, navrhuje mimo jiné mm, vylepšenou a datovou analýzu, aby mohla být přijímána opatření proti podvodům založená na konkrétních dokladech. Paní předsedkyně, jak vidíte, naše případy jsou mm, častokrát složité. Abychom se dostali k jádru Eh, složitých eh, případů eh, podvodu musíme spolupracovat s partnery. A to se dostávám ke třem základním principům, které, které se držíme jako nových ředitel OLAFu. Jsou jimi transparentnost, spolupráce a důvěra. Abychom mohli budovat důvěru, tak transparentnost a spolupráce jsou eh, ty nejdůležitější, ale opravdu eh, věřím ve spolupráci a proto jsem eh, využil celý rok k tomu, abych se setkával s jednotlivými partnery jako Europor, Eurojust, Rada, Účetní dvůr a samozřejmě další Mm, jednotlivá generální ředitelství a také eh, orgány členských států. týž přístup eh, chci eh, zaujmout i k budoucímu orgánu veřejného žalobce. Chci, aby byl úspěšný od samého počátku a od prvního dne chci s EPO spolupracovat velice úzce. Ovšem, co budeme dělat do budoucna? Snažil jsem se to právě vysvětlit. Pokud se podíváme například na ty eh, eh, případy eh, podhodnocení, tak to pořád hrajeme takovou hru kočky s myší. Ale to není dobré, to musíme zastavit. Musíme mnohem lépe koordinovat to, co dělají národní celní orgány a mnohem lépe můžeme využívat ta data, která máme ve členských státech. Někdo tohle všechno, všechny tyhle poznatky musí eh, pospojovat a myslím, že Olaf je to nejlepší místo, eh, které to eh, může učinit a už se v této oblasti velice dobře vyznáme. Já jsem byl svědkem toho, že když máme tu důvěru, tak od všech zúčastněných stran můžeme získat dostatek poznatků o podvodech v Evropské unii a můžeme také použít umělou inteligenci. A díky ní eh, můžeme toto všechno vrátit eh, členským státům. A to je velice důležité. Některé ty oblasti, eh, kde jsme viděli v oblasti, tak na jednu stranu jsou to potravinářské podvody a na druhou stranu jsou to ekologické, ekologická trestná činnost. Samozřejmě s DG Sante eh, pracujeme eh, na eh, těch potravinářských podvodech, ale my tady máme také velice důležitou úlohu a u ekologické trestné činnosti, tak tam je spousta věcí, které můžeme udělat lépe. A o to jde občanům. A já mám ten pocit, že Olaf zde má podporovat občany. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane generální řediteli, já vám mnohokrát děkuji za vaše vynikající prezentaci, která nám dávala dobrý přehled eh, o vaší práci a práci celého vašeho týmu. Eh, velice si to oceníme, skutečně velmi. Je zde někdo? A Vila von Kraman už se přihlásila jako první. Děkuji. Bych chtěla poděkovat za zástupci Olafu za prezentaci této zprávy, panu Vilu Italovi. Eh, když jsem se stala členkou toho parlamentu a tohoto výboru, tak jsem byla trošku překvapená, že jsme nedostali tu zprávu třeba 24 hodin předem já si myslím, že by to bylo dobré, eh, kdybychom chtěli vést opravdu debatu o těch faktech v té zprávě a kdybychom chtěli skutečně hovořit o vaší práci, tak si myslím, že by bylo vhodné dostat tu zprávu předem. Vy samozřejmě jste měl dostatek času až eh, do, někdy do začátku září snad nám ty zpra- tu zprávu poslat. Takže já bych vám doporučila třeba pro příští rok, abyste našel nějaký způsob, jak nás informovat eh, dříve. To je taková jenom technická, technický komentář. Teď eh, otázka. Vy jste nás seznámil s případy, které jste šetřili. Samozřejmě na, pap- na papíru to zní velice hezky, to je ta čísla, zní dobře, ten počet je dobrý. Ale teď, když hovoříme o úřadu Evropského veřejného žalobce a tak dále, tak co se, jak je to, když předáte ten návrh členskému státu, vnitrostátním orgánům. E, vypadá to, že pak je to velice mm, individuální. Máte nějaké statistiky, jak s tím zachází jednotlivé členské státy s těmi vašimi doporučeními vést vyšetřování? Takže třeba kolik případů je potom ještě opravdu vyšetřováno na úrovni členského státu? E, nebo zda jsou tam ještě nějaké podrobnější statistiky, třeba jaký členský stát eh, opravdu vyšetřuje ty vaše, eh, ty vaše případy dále, nebo se také chci zeptat, zda vy také na ně vy nakládáte nějaký tlak. Říkal jste, že třeba jste byl eh, zklamán, že vlastně případ pana Babiše byl českým vyšetřovatelem jaksi odložen, a takže můžete třeba nějak zatlačit na české orgány? Um, pan Babiš je navíc také premiérem České republiky. Takže tam je opravdu uh, konflikt zájmů. Můžete tedy třeba v takovém případě nějak zatlačit, eh, třeba prostřednictvím rady, nebo mít nějaký postup eh, nějakého zveřejnění těch informací a tím vlastně takový ten, ten postup, eh, že vlastně toho člověka, mm, že, že mu uděláte jakousi ostudu, ten postup blame and shame. Takže je nějaký způsob, jak třeba vás to můžeme podpořit, jak um, ty případy řešit i na té úrovni členských států. Paní Benková, prosím. Thank you, Amisa. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní, děkuji panu Italovi. Já mám dvě krátké otázky, které se týkají Bulharska. Pardon, tyto otázky položím. Колегите отбелязаха в доклада, разказвате всъщност за много разкрити случаи на измами в страни членки на Европейския съюз. Споменавате и един случай също. Já bych chtěla říci, že už vlastně kolegyně se mě na to ptala, kolegyně se na to ptala. V Bulharsku se třeba týkaly podvody jedné zemědělské firmy, která spronevěřila prostředky, ale ta informace není dostatečně, nebo ty informace nejsou dostatečně specifické. Nejsou tam třeba informace o tom, jaké akce byly zahájeny proti těm Eh, pachatelům těch podvodů. Takže nás zajímají právě ty dopady, jak, jak, jak to. Ehm, také bych vás ještě chtěla upozornit na něco, o čem jste hovořil ve své prezentaci. Asi zhruba před rokem bylo oznámeno, že zde bude nějaký informační systém, který má předcházet podvodům, eh, které se týkají z nevěry evropských prostředků. Takže se chci zeptat, jak to vypadá s tím informačním systémem a jsou o něm nějaké veřejné mm, informace? Děkuji. Paní Karina Kiniči, máte slovo? Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla samozřejmě velice poděkovat panu generálnímu řediteli. Jste nám tady detailně představil specifické případy vašeho šetření a na tom je vidět, jak komplexní je vaše činnost a jak obtížné je odhalovat pachatele, kteří spronevěřují veřejné prostředky Evropské unie. Je to práce, která neustává. Ještě jednou mnohocí, mnohokrát děkuji za vaši prezentaci a děkuji také vašemu týmu. Ráda bych zdůraznila jeden aspekt. A zde se chci věnovat organizovanému zločinu. Do jaké míry v této věci můžete něco učinit? Ráda bych si vyžádala dodatečné informace od vás k tomuto tématu, neboť to je jedno z témat, které je přímo středobodem, či mělo by být středobodem vaší činnosti. Nejde pouze tedy o spolupráci s Eurojustem, ale také o Evropského, o úřad Evropského veřejného žalobce. Zde je třeba se o to, na to v budoucnu jasně zaměřit. A této souvislosti možná ještě jedna otázka, která navazuje na práci, jak si ji představil, tedy na práci vašeho úřadu OLAF. Víte, že momentálně hovoříme o formě toho nařízení, například o to, že by bylo vhodné, aby zprávy OLAFu byly přípustné v trestně právním šetření. Ptám se vás, jak to pokročilo, jak se k tomu stavíte. Je to téma, které musíme stále zdůrazňovat a věnovat se mu. A to samozřejmě celé ve světle právě boji proti organizovanému zločinu. Děkuji vám. Thank you, chair. Um, Mr. uh... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane eh, Vidalo, ta výroční eh, zpráva nastínuje skvělou, skvělý obrázek o vašich úspěších. A k tomu vám samozřejmě rada poblahopřeji, ale pořád je tady hodně kontroverzních věcí ohledně použití Eh, fondu eh, soudržnosti a, podle, a vypadá to, že eh, se tento fond používá k podvodům ještě více než v národních, než národní fondy. A myslím si, že vaše zpráva by se mohla k tomu věnovat podrobněji a snažit se zjistit, jestli tyhle věci nemají systémovou pomohu. Obávám se, že Eh, nedostatek činnosti OLAFu nebo komise mohou eh, eh, přikrývat ty systémové problémy. A já bych opravdu vyzvala komisi, aby komise účast na EPO, účastí na EPO podmínila čerpání evropských fondů. A teď panu generálnímu řediteli. Souhlasil byste s tím, že OLAF by měl detailně analyzovat Eh, jestli jsou nějaké eh, hrozby systémové povahy. A pokud ano, podpořili byste to, aby eh, se toto nějak soustavně řešilo ve výroční zprávě OLAFu? Za druhé, bohužel je velice málo informací po tom, co se udělá s těmi zprávami. Co může OLAF udělat, kromě vydávání zpráv? Tak, aby transparentně řešil ehm, to, co se bude dít v následujících krocích, například zveřejňovat odsouzení ve členských státech. A za třetí, ehm, mohli byste eh, zveřejnit všech, veškerá data OLAFu, samozřejmě s ohledem na ochranu osobních údajů, eh, poté, co eh, bude ukončeno řízení ve členských státech. A za poslední, co lze Eh, co, eh, co eh, udělat pro to, aby členské státy mnohem více dodržovaly příslušné předpisy. Děkuji. Pan Howard? Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji panu generálnímu řediteli za velice zajímavou zprávu. Myslím si, že je opravdu Eh, přínosná. Doufám, že eh, vám mohu položit přímé a jednoduché eh, otázky. Jedna se týká objemu, který doporučujete tedy k zpětnému vyžádání. Vy máte objem, tady vy máte rozpočet asi na 60 milionů a doporučujete letos 371 milionů za k vrácení v roce, v roce 2017 to bylo eh, byly, to byly 3 miliardy, takže se to hodně liší. Mě by zajímalo, kolik z těch peněz je opravdu eh, eh, získáno zpět, protože vy tady doporučujete jenom k získání, ale kolik toho ta vaše organizace dostane zpět od Evropské unie, do Evropské unie. A potom co si myslíte, eh, eh, že je vaše hlavní rozpočtové omezení v vaší každodenní činnosti? A za třetí, to je velká otázka, jaký eh, dopad si myslíte, že máte na celkový objem porodů v Evropské unii? Myslíte si, že ten narůstá nebo klesá? Peksa. češtinu, aby to bylo jasnější. Já bych na vás, pane řediteli, měl dvě otázky. Ta první, zdali je pravda, že na eh, podporu farmy Čapí hnízdo bylo, byly použity evropské peníze, tak jak potvrzuje zpráva OLAFu v roce 2018. A ta druhá v případě, že ano, proč jste ukončili vyšetřování eh, téhle kauzy, protože považuji s odpuštěním za skandální, aby olaf ukončil vyšetřování zpronevěry eh, evropských peněz s odkazem na to že nijaký členský stát ty peníze prý vrátil. myslím si že ten čin prostě pokud se stal tak by měl být vyšetřen a řádně potrestán. není možné aby, se tímto, eh, aby si ho tímto členské státy odkupovaly a vy jste ho ignorovali. Benfik. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve děkuji mnohokrát vám, pane generální řediteli, také za včerejší prezentaci, na kterou jste nás všechny pozval. Myslím si, že my všichni ve volebním boji jsme čelili otázkám občanů, které se týkaly korupce a podvodů v Evropské unii. Na jeden případ si velice dobře vzpomínám. Tady se mě, tehdy se mě zeptal jeden daňový poradce, něco objevil, eh, špatné mm, používání prostředků v oblasti zemědělství, jednal se evropské peníze tehdy, byly zneužity, ale bylo to v jiné evropské zemi a on nevěděl, na koho se má obrátit s takovýmto zjištěním. Možná byste tady měl nějaké eh, více zveřejnit to, že existuje OLAF a je i naším posláním poslanců, abychom informovali občany o tom, na koho se mohou obdátit, pokud eh, se dozví či odhalí nějaké, nějaký takový případ zneužívání prostředků. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu řediteli Olafu za práci a také za prezentaci. Jak jste sám říkal, je to v našem společném zájmu, aby evropští peníze daňových poplatníků Evropské unie byly vynakládány účelně a efektivně a aby to bylo ku prospěchu evropských občanů. Korupce už několik let bují v Maďarsku, prorostla do všech eh, forem života až eh, i do vlády. Já jsem smutný a je mi líto, že taková situace existuje. Také i dochází k těm různým zneužitím prostředků mezi eh, do roku 2018. Eh, řekl Olaf, že by mělo být eh, vráceno 3,84 procent veškeré pomoci, zatímco evropský průměr je 0,45 rozvojové pomoci, nebo té pomoci Evropské unie. Chtěl bych, eh, abyste mohli ilustrovat, co vlastně znamenají ty statistické údaje a co to říká o situaci v Maďarsku ohledně využívání evropských peněz. To je má první otázka. A druhá otázka. Výroční zpráva OLAFu z loňského roku ukazuje také, eh, nebo častěji poukazuje na Maďarsko, takže jak je možné zlepšit nebo zvrátit ten trend? Máte nějaké konkrétní doporučení? Děkuji. Pan eh, Andrej Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvěr bych chtěl pogratulovat panu Italovi za úsilí a za jeho práci, kterou odvádí. Pamatuji si jeho slyšení v loňském roce, když se ucházel o tuto pozici. A myslím si, že mnoho kolegů, včetně mě, jsme tehdy vkládali eh, v nového eh, ředitele velké naděje. Připadalo nám, že je připravený, že je vhodný na tuto pozici a vypadá to, že zatím odvádí skvělou práci. Já bych se rád podíval trošku za ta čísla. Pamatuji si, že, si před, že před několika lety jsme vedli takovou podobnou diskusi, že Olaf otevře celou řadu šetření, ale často je dokončí bez doporučení bylo to asi 70, 80 šetření třeba tam bylo. Vy jste řekl, že jste vydali přes 250 doporučení, ale zajímá mě tedy, kolik z nich potom bylo převzato těmi vnitrostátními orgány, aby v nich pokračovali. Myslím si, že ta otázka už jednou padla, ale já bych to chtěla ještě zdůraznit kolik, eh, nebo jaký, jak velký objem podvodů, který jste odhalili, se eh, opravdu, nebo eh, jak, jak velký objem těch ukradených peněz, těch spronevěřených peněz, se opravdu vrátí do toho rozpočtu Evropské unie? Protože je důležité, aby občané viděli, že jsou výsledky v praxi. A pak je zde ještě jedna taková nekonečná debata o rozsahu působnosti OLAFu musíte spolupracovat s místními i vnitrostátními orgány, abyste mohli vést svá šetření. Abyste vyšetřili někoho, kdo spronevěřil peníze. Ale nemyslíte si, že do určité míry by Olaf měl ta šetření vést sám v terénu eh, a mm, to by to mohlo být třeba propojeno s tím úřadem Evropského veřejného žalobce. Děkuji. Pan Tomáš Deutsch. Jako Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, dovolte mi, abych eh, srdečně poděkoval eh, pana generálního ředitele a srdečně eh, panu generálnímu řediteli a srdečně ho zde pozdravil. Jsem rád, že vám a mohu poblahopřát vám, bývalému kolegovi. A mám tři otázky, pokud dovolíte. První otázka už byla položena. Já bych to naformulovala ještě jasněji. OLAF eh, vypracovává výroční zprávy, kde informuje o tom, jaká finanční doporučení vydal. My tady hovoříme často o trestech či sankcích. V problematických případech jde o to, že jistá část vyplacených evropských peněz musí být vrácena zpět. Máte precizní údaje o tom, jak Evropská komise s tímto nakládá, jaké finanční opravy pak skutečně vyžaduje, jaké finanční sankce, sankce pak uvaluje? jde také například o prostředky pro regionální politiku, pro politiku soudržnosti. Olaf tedy na jedné straně něco doporučí, ovšem na druhé straně to rozhodnutí činí Evropská komise, a já se ptám, jaká eh, rozhodnutí činí Evropská komise právě v návaznosti na doporučení OLAFu. Například existuje to doporučení OLAFu 371 milionů eur, které mají být vráceny, Máme to doporučení a já se ptám, k jakému rozhodnutí pak dospěje Evropská komise? A druhá otázka. Maďarská opozice je zde přirozeně zastoupena v Evropském parlamentu a zástupci maďarské opozice se snaží své porážky na národním poli trochu utlumit tím, že zde veřejně v Evropském parlamentu kritizují maďarskou vládu. V roce 2017 týká se to používání prostředků na kohezi v Maďarsku. Tehdy eh, byla provedena Olafem v Maďarsku 10 šetření a v roce 2018 Olaf provedl 9 šetření v Maďarsku, tedy méně než v roce 2017. Je tomu tak? Je to pravda? To je tedy má otázka. E, neboť se totiž hovoří o tom, že respektive o to, jaká tedy doporučení vydal Olaf k těm evropským penězím, které e, šly do Maďarska. Zdá se tedy, že se to týká čím dál čím menšího objemu prostředků. Dříve to bylo asi 5%, pak to bylo méně než 5% a nyní je to 3,84% peněz vyplacených Maďarsku, které tedy mají být navráceny. Zástupci maďarské opozice eh, jsou tím tak trochu zaskočeni, nelíbí se jim to, proto takovou tu otázku jistě nepoloží. Ale já se vás, pane generální řediteli, ptám, existuje nějaký systémový problém při používání evropských prostředků v Maďarsku nebo ne? Opoziční strany v Maďarsku říkají, že ano, že je tady systémový problém. Tak jak to já vidím, říká Olaf, že žádný systémový problém tam není. Zda je ten problém systémové či nesystémové povahy, to je v podstatě jedno, problém by mít neměl, ale přesto pro mě je to důležité. Dozvědět se jasně od vás, jestli je tam problém systémové povahy a nebo ne. Děkuji. Zdá se, že nikdo další nechce otázku položit, proto poprosím pana Italu, aby nám zareagoval na otázky a komentáře. Byla jich celá řada, prosím. Děkuji za slovo a děkuji za všechny dotazy ale těch eh, jich bylo poměrně hodně. Já se pokusím na ně zodpovědět, pokusím se udělat vše, co bude v mých silách. Případně se k ním můžeme vrátit později, aby opravdu všechny dotazy byly zodpovězeny. Takže nejprve začneme tou zprávou. Vy jste říkali, že jste ji dostali až včera. No, protože ta zpráva byla zveřejněna až eh, teprve včera. Do té doby byla důvěrná. Možná příští rok to snad bude lepší, protože opravdu letos to načasování bylo trošku jiné než běžně. Většinou je to načasování jiné, ale letos tedy s těmi volbami do Evropského parlamentu se ten rozvrh změnil. Ale bereme na vědomí vaši žádost a určitě eh, to vyřešíme s naším sekretariátem. Pak se ptáte, jak můžeme politi- vyvíjet určitý politický tlak na to, aby ta šetření pokračovala. Na, my nemáme za úkol vyvíjet politický tlak. My vyšetřujeme, vypra, vypracujeme zprávu a tu zprávu dáme k dispozici příslušným orgánům. A pak se ty orgány rozhodnou, co s tím. Já, už jsme o tom hovořili několikrát, ně, už několikrát nám bylo řečeno, že bychom měli ještě nějak působit dále, ale mm, nařízení o OLAFu nám to neumožňuje. My se musíme řídit tak, co nám, podle toho, co nám říká naše nařízení. Pak se byla otázka na organizovaný zločin. Popsal jsem určité trendy. Organizovaný zločin je stále sofistikovanější, stále kreativnější, my jsme zkrátka za nimi stále o krůček pozadu. A sice mý vyšetřovatelé jsou velice šikovní, já chci říci, že my sice na základě našeho nařízení třeba nemáme ani přístup k bankovním účtům a teď ti ten organizovaný zločin používá ty skořápkové e, firmy e, všude možně po celém světě, samozřejmě i mimo Evropskou unii. Takže pokud bychom, máme opravdu být efektivní při tom našem šetření, tak je to ve vašich rukách. Vy nám musíte dát k tomu nástroje, abychom mohli pracovat efektivněji. Protože jinak e, ti zločinci jsou stále, stále okruček před námi. A já si myslím, že mm, najít eh, dobrou rovnováhu je naším společným zájmem, jak reagovat na tyto výzvy. No a teď to nařízení, které už jsem zmínil, to je opravdu důležité. Možná bych při této příležitosti mohl něco říci. Už jsme o tom jednali a Evropský parlament už se k tomu vyjádřil, respektive to byl ten minulý parlament. To znamená, chtěli jsme přístup k bankovnímu účtu, chtěli jsme možnost kontrol na místě a ohledně DPH tam jsme také chtěli definovat naši pozici, takže já doufám, že ještě najdeme nějakou dobrou schodu s radou, abychom, aby se upravila ta regulace, protože pro nás jsou to všechno důležité věci. Teď se dostáváme k tomu, co na, k čemu dochází po našem šetření a po našich doporučeních. Na to eh, jste vyjadřovali, to, ohledně toho jste vyjadřovali své otázky a různé obavy. Já se to pokusím vysvětlit. Když eh, provádíme šetření, je to tedy správní šetření, poté vypracujeme zprávu, a tu zprávu dáme k dispozici příslušným orgánům, například um, orgánům pro vyšetřování v členských státech. Ale tím náš úkol končí, tím končí náš mandát. My nejsme ani orgán, který vymáhá ty neoprávněně vyplacené prostředky. Trochu jsme o tom hovořili v zimě, když jsme hovořili o těch eh, zprávách Evropského účetního dvora. Eh, někdo se ptal na to, kolik jste, vy, vy to sice vyšetříte, ale podaří se vám ty peníze opravdu vymoci zpátky do rozpočtu, to není naše práce. K tomu jsou, na to, eh, za to mají odpovědnost jiné útvary komise. A každý asi pochopí, že určitě je určitě mnoho prostoru ještě pro zlepšení vymáhání těch neopla, neoprávněně vyplacených částek. Komise také eh, se na to zaměřila Máme se také speciální Corporate Management Board, která vznikla v rámci komise. Tam je OLAF, tam jsou zástupci komise, eh, generální ředitel. A pokaždé, když my jako OLAF učiníme doporučení, tak eh, ostatní generální ředitelství nám musí podat zprávu, co, co s tím, jak s tím doporučením naložili a pak vlastně to ještě se na to dívá ta eh, Corporate Management Board. Ale často jsou tam opravdu velké časové prodlevy. Takže my jsme, my, my jsme třeba v loňském roce vydali nějaké doporučení, které se týká určité částky, ale je dost těžké pak se dívat vlastně, jak to dopadlo, protože třeba ty peníze se mohou vymáhat eh, další rok, nebo za dva roky se vymůžou, nebo za deset let. Uh, takže to je dost obtížné. Ale spolupracujeme s ostatními generálními ředitelstvími a hledáme ten správný způsob, jak to zlepšit. Pak jste se ještě ptali, jestli máme eh, konkrétní informace o tom, eh, jak je to s jednotlivými zeměmi. Ano, máme tyto informace, můžete se na to podívat. A pak jste se také ptali na Maďarsko, to byla taková konkrétní otázka na ty neoprávněně vyplacené částky, které se získávají zpět do rozpočtu z Maďarska. Já to řeknu tak obecně. Samozřejmě máme k dispozici údaje, čísla. Eh, když ta čísla jsou špatná, tak eh, se o to musí jednat s příslušnými orgány v příslušném členském státu ale ta čísla ne vždy úplně po, mm, zobrazují realitu. Musíte jaksi ještě se podívat, co je za těmi čísly, jaká je ta skutečná situace v té zemi. Já bych možná chtěl apelovat na všechny členské státy eh, a na jejich příslušné orgány, také na, rozhodu, na jejich eh, činitele, aby nám řekli, jak třeba můžeme zlepšit ještě svou práci, zda mají nějaké návrhy. A mm, opravdu ta spolupráce by měla být lepší. Také by mě zajímalo, proč je tak nízká ta jejich návazná akce na naše doporučení. Před určitou dobou jsem byl v Bulharsku a zde jsme měli velice dobré jednání s vrchním žalobcem a tam také bylo velice nízké číslo, mm, které vlastně vyplnilo z těch našich doporučení. Já jsem se na to ptal a oni mi řekli, s těmi evropskými financemi a s těmi nesrovnalostmi je to tak strašně obtížné. Mnohem jednodušší je to v těch, mm, těch, vlastně v těch trestních věcech. Eh, takže, jak už jsem říkal, naše odpovědnost končí tam, když odešleme ta doporučení tomu příslušnému orgánu. Ale vždycky eh, se snažíme kontaktovat eh, ty příslušné orgány, vyšetřovací orgány a oni zase samozřejmě ví lépe, jak fungují ta jejich, struktu, jejich soudní struktura, nebo jak oni mohou tu informaci co nejlépe využít pro ty účely, Eh, domáhání se spravedlnosti. Takže máme tam kontakt s těmi jednotlivými eh, orgány členského státu, také pořádáme různé semináře nebo kongrese s těmi, eh, bylo to tedy v červenci třeba byl takový kongres s těmi vyšetřovacími orgány členských států a tam jsme opravdu hovořili o konkrétních věcech, které je možné zlepšit. A ta konference to byla mm, akce, kterou všichni uvítali. A teď se dostaneme ještě k těm doporučením, k těm soudním doporučením. E, s tím určitě by právě hodně pomohl úřad Evropského veřejného žalobce, to je také důvod, proč jsme pro. Ať už, do, až, ať už bude vypadat to nařízení jakkoliv, je tam stále ještě mnoho otazníků. Já doufám, že to nařízení bude co nejlepší, jaké může být ale ještě jednou chci zdůraznit, že se jedná o spolupráci. Takže ať už bude ten evropský veřejný žalobce v Lucemburku nebo nevím, kde bude sídlit, je důležité, abychom se sešli a abychom se dohodli na spolupráci. A potom, pokud zde bude dobrá spolupráce, tak určitě budou i lepší výsledky. To je to nejdůležitější i pro OLAF. No a jak se vyřeší všechny ta, ta spolupráce podrobně, to zatím ještě nevíme, teprve eh, se to vyjeví po těch jednáních s Evropským veřejným žalobcem. Pak jste se ptali na ty nejnovější, eh, na ten nejnovější vývoj v té jedné věci. Eh, Čapího hnízda. Možná tam došlo k nějakému nedorozumění. Eh, členský stát, pokud naše pravidla, zde se jedná o pokud se jedná o nějaký projekt, který byl financován vlastně z národních peněz, které byly nějak přerozděleny, tak to je vlastně mimo, eh, naš, mimo naše kompetence. Takže to musí řešit eh, vnitrostátní orgány. To zase říká ta naše, eh, to naše nařízení. Takže tady nejedn, se nejedná o to, že by se z toho nějaký stát mohl vykoupit. Jedná se zkrátka o to, že je to podle toho nařízení, podle kterého e, pracujeme. Pak je také to, že důležité, aby občané věděli, jak funguje OLAF, co pro ně dělá. To je velice důležité. E, říkal jsem, že jeden z takových hlavních e, principů je transparentnost. Chci e, více komunikovat o tom, jak pracujeme a také bych rád hovořil o konkrétních pří, případech, ale chápete, že já třeba nemohu hovořit, eh, vůbec nemohu hovořit o probíhajících eh, případech, navíc eh, ty případy jsou důvěrné, nebo je tam tedy to v režimu utajení, takže nemohu vůbec hovořit o mm, šetřeních, která probíhají. Ale a, a někdy také, eh, ale někdy, když to šetření je dokončeno, tak třeba o tom informují žal, veřejní žalobci, takže možná bychom se k něm pak mohli přidat v takové chvíli. Eh, je důležité, aby vy jste věděli, co OLAF dělá, také jsme se dnes snažili vysvětlit té, ty trendy a samozřejmě nám můžete zaslat eh, otázky, my se pokusíme na ně odpovědět a pokusíme se dále budovat důvěryhodnost v naší organizaci. Mnoho let jsem slýchal od parlamentu, no my vlastně nevíme, co ten Olaf eh, v podstatě dělá, i když my jsme sem přišli pokaždé, když jste nás pozvali a pokaždé jsme se snažili vysvětlit, eh, čím se zabýváme, ale asi to je zřejmě věc, kterou eh, musíme ještě zlepšit. Ale je důležité, že zúčastněné strany i občané tedy ví, jak nás kontaktovat nebo ví, o nás ví. Um, občas se stane, že ty zúčastněné strany vlastně nás neinformují, nedají nám k dispozici ty informace, abychom to mohli prošetřit, protože nám nedověřují, takže doufejme, že čím bude lepší důvěra, tak tím také se na nás více budou obracet. Pak jste se ještě ptali na přípustnost nebo nepřípustnost některých eh, důkazů. Ano, to je velice problematické. Opět se můžeme podívat na čísla. Někdy um, soudy, těch vnitrosta, ty vnitrostátní soudy nepovažují to, co vlastně ty naše důkazy za přípustné a je dost obtížné rozhodnout, eh, nebo něk, tak, někdy se také liší přípustnost důkazů podle toho, zda se jedná o správní řízení nebo jiné řízení, ale je to obtížné, protože v mnoha případech je to tak, že dáme k dispozici důkazy, ale eh, vnitrostátní žalobce je nemůže využít, ty důkazy nejsou považovány za přípustné, takže on musí znovu si začít opatřovat ty důkazy a tím se to všechno protahuje. ale to snad také, tento problém také odpadne poté, co začne fungovat eh, Úřad Evropského veřejného žalobce. Těch otázek bylo mnoho, tak ještě jste se ptali na ten informační systém. Ještě jsou problémy s tou příjmovou stránkou. Už jsme o tom hovořili v té loňské zprávě, byl to takový velký případ. Teď to vlastně pokračuje. Je to trend, je to něco systematického. Otázkou je, jak to zlepšit. Snažili jsme se o to, ale pokud se to má opravdu zlepšit, tak potřebujeme lepší spolupráci s národními vnitrostátními celními orgány a potřebujeme také lépe analyzovat údaje a využívat údaj nebo informace. Pak zde byla otázka, eh, jak je to s těmi letošními čísly a loňskými čísly. Eh, to celkové, to celkové číslo bylo asi více než 2 miliardy. Teď je to nižší ale ta čísla se vždycky liší. Pokusil jsem se zodpovědět eh, všechny vaše dotazy. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud ano, tak eh, určitě bude zase příležitost, eh, až se příště osobně setkáme tak snad bude ještě více času na diskusi, mm, podrobnější diskuse o některých otázkách, protože v tomto formátu na to nikdy není tolik času. Takže já bych rád pozval váš výbor k nám eh, do OLAFu. Pokud byste měli zájem o tuto návštěvu, tak byste nás mohli navštívit. Eh, náš sekretariát to zorganizuje a určitě bychom vám mohli podrobněji vysvětlit eh, svou práci pokud najdeme nějaké, nějaký termín, který pro vás bude vhodný, tak určitě bude možnost hovořit velice podrobně i o dalších věcech, kterým se věnujeme a také můžeme podrobně pohovořit i o budoucnosti OLAFu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, panu Itale. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přijal naše pozvání a děkuji také za vaše pozvání nás k vám do úřadu OLAF. Předám to takto paní předsedkyně našeho výboru. Tím se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. To je výroční zpráva o činnosti úřadu OLAF, eh, dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2018. Předseda dozorčího výboru je pan Mulder, a e, tímto nyní dostává slovo a kolegové budou mít prostor se poté vyjádřit. Prosím, pane Muldere, máte slovo. Thank you very much, eh, chair. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Nejdříve musím říci, eh, že řeknu několik slov na vysvětlení obecných trendů v té zprávě a kolega Munoz zdůrazní některé části, které se týkají jeho. Pokud jde o rok 2018, tak jako dozorčí výbor eh, můžeme eh, říci, že toto eh, byl rok velkých změn. Máme nové generální ředitele, jmenování generálního ředitele, ten dozorčí výbor hm, ten tam byl intenzivně zapojen, byli jsme tam v každé fázi toho náboru a potom podle nařízení jsme museli vydat stanovisko o tom, jestli eh, ten eh, výběrový eh, proces byl k našemu uspokojení a můžu vám říci, že tak tomu bylo. My jsme vydali pozitivní doporučení. To znamená, že s příchodem nového generálního ředitele máme u nás také zcela novou atmosféru. Někteří z vás asi víte, co se psalo v předchozích zprávách dozorčích výborů, dozorčích rad tam byl vždycky takový eh, tón eh, určité nevraživosti mezi generálním ředitelem a eh, dozorčím výborem. Tak tomu ovšem není v té nové zprávě. Jsme velice povzbuzeni tou, tím novým generálním ředitelem. Někdy máme názorový vztah, názorový rozdíl, ale Netýká se to našeho eh, vztahu, takže eh, v současné době panuje velice uspokojivé prostředí. Potom druhá eh, pozoruhodná věc v tom dozorčím výboru byla, že jsme měli hodně absencí sekretariátu. Lidé byli nemocní, někteří byli převedeni, takže to nebylo příliš uspokojivé. A to znamenalo, že jsme toho udělali méně, než jsme eh, na začátku roku eh, zamýšleli. Eh, museli jsme se omezit pouze na věci, které popisuje nařízení. To znamená, že jsme museli i jako dříve věnovat zvláštní pozornost procedurálním délce šetření. A hledali jsme způsob Eh, komunikace s generálním ředitelem a s eh, ohledně systému podávání eh, výkazu, no vykazování. Mm, stále to hledáme, ale je to lepší, než to bylo předtím. Také jsme se snažili udělat nebo zlepšit vztah s účetním dvorem. Já ehm, je častě, často navštěvuji, snažíme se být v pravidelném kontaktu a pravděpodobně to povede i k eh, výměně personální. Budeme tam mít zaměstnance u nás na sekretariátu našeho rozhodčí výboru. Nevíme, kde to přesně proběhne, ale máme od toho eh, velká očekávání. Komise eh, navrhuje nové nařízení, nebo navrhla nové nařízení Eh, revizi 883 a dozorčí výbor bedlivě sleduje vývoj a napsal dopis vám, vašemu výboru a radě s doporučeními ohledně toho, jak to všechno změnit. A, a um, je, nebo mělo být potvrzena řada věcí, pokud jde o přístup k eh, údajům. My jsme eh, zdůraznili spoustu věcí a sice mm, to, to jak chceme ty 12-měsíční zprávy a také jsme tam udělali zvláštní požadavek na právo k eh, přístupu k informacím. V minulosti jsme kolikrát požadali o informace o, o tedy eh, předchozí generální ředitele a oni řekli, no to je velice dobrá otázka, ale do toho vám nic není. A to pro dozorčí výbor jsme si mysleli, že je nepřijatelné. Zákon toto musí umožňovat, že pokud chceme nějaké informace, které si myslíme, že je nezbytné, abychom naplnili svůj úkol, tak je třeba, abychom je měli k dispozici. Potom je tam něco, co se týká sekretariátu. Až ještě před třemi lety sekretariát byl součástí OLAFu ale jelikož vztah mezi sekretariátem a OLAFem a jeho generálním ředitelem nebyl vždycky optimální, bylo rozhodnuto ten sekretariát eh, přestěhovat mimo OLAF, aby byl tady součástí eh, personální komisí, teď už jsou to tři roky. Až do posud eh, jsem se nesetkal s nikým, kdo s tím je spokojený, takže tam jsme udělali doporučení a pokud to tady uděláme, tak musíme změnit to nařízení a jediná věc, kterou je třeba změnit, je, že musíme odstranit z toho tři slova a ta tři slova jsou mimo Olaf. A ještě jedno slovo. Prostě může to být kdekoliv v komisi. A můžeme se bavit o tom, co bude to nejlepší místo. Výbor. Dozorčí výbor eh, je rád, že prakticky eh, veškerá doporučení, eh, které jsme učinili eh, vašemu předchozímu výboru, byla přijata mm, a byla schválena. Vaším většinovým stanoviskem a doufám, že nadcházejícím trialogu stanoviska a dozorčího výboru přežijí a objeví se v novém, nebo promítnou se do nového nařízení. My teď pracujeme eh, na zprávách, ale eh, personální situace eh, na začním výboru se zlepšuje rychle a doufám, že do konce roku budeme mít zase dost zaměstnanců. A potom budeme mít spoustu zpráv. Jedna z nich bude o těch zamítnutých případech. A věřím, že k tomu třeba budete mít také nějaké připomínky. Já jsem z těch eh, předem dříve proběhlých diskusí eh, pochopil, že eh, vám leží na srdci, co se to vlastně děje. Není Olaf pracuje na ženském státu a na, na případě a ženský stát řekne, no, my s tím toho moc neuděláme. My se tím chceme zabývat, abychom tohle mohli zlepšit a pravděpodobně vám tedy eh, podáme o tom příslušnou zprávu. Mohu vám akorát říci, eh, že v minulosti jsme měli velice dobrou spolupráci s tímto výborem, zejména s vaší předchozí předsedkyní Ingeborg Kresle. A, a doufám tedy, eh, že bude ta spolupráce pokračovat. A teď dám slovo kolegovi Rafaelu Muñozovi, který eh, zdůrazní další aspekty této zprávy. <clears throat> Buenas tardes. Dobré odpoledne. Je mi ctí být dnes zde a mít možnost eh, poprvé s vámi hovořit a informovat vám o způsobu fungování OLAFu. Víte, že důvod pro to, proč tady existuje tato dozorčí rada, je to, aby pravidelně kontrolovala vyšetřování OLAFu. Dozorčí výbor také zajišťuje rozpočtově politickou a správní nezávislost OLAFu, neboť tato nezávislost má přímý dopad na šetření, která OLAF provádí. S ohledem na způsob složení dozorčího výboru bych se dnes rád zaměřil na rozpočtové aspekty, kterými se jakožto výbor zabýváme, na který jsme se zaměřili ve výroční zprávě. Existuje monitorování či kontrola rozpočtových prostředků OLAFu v odstavcích 9 až 33. 3. Dozorčí výbor je toho názoru, že rozpočtová nezávislost ORAFu má přímý dopad na účinné provádění jeho činnosti v oblasti vyšetřování. Proto je naprosto nezávislé důležité, aby OLAF měl dost finančních prostředků a dostatek kvalitních zaměstnanců. Proto jsme toho názoru, že u OLAFu není možné provádět stejná úsporná opatření, která platí pro jiné generální ředitelství komise. Jsme toho názoru, že potřebujeme podněty pro to, abychom mohli zaměstnávat vysoce kvalifikované nové pracovníky, které budou mít velkou znalost eh, v oblasti zpětného získávání prostředků. To je velice důležité zejména také proto, abychom měli dobré pracovní vztahy mezi OLAFem a Evropským úřadem žalobce. Předpokládá to, že OLAF bude muset velice lépe zacházet s prostředky, které mu jsou dány k dispozici Tady bych eh, rád eh, potrhl několik bodů. Nám jde zejména o tu část rozpočtových prostředků, které se používají pro datová šetření, pro oblast, kterou anglicky nazýváme OCM. Jde také o vyšetřovací činnost OLAFu a odpovídající nástroje, které OLAF k této činnosti potřebuje. Ve dřívějších zprávách o činnosti jsme již upozorňovali také na systém informační, informatický systém pro zprávu obsahu, která, který je důležitý pro činnost našeho úřadu OLAF. Pokud by takovýto systém nefungoval dobře, bude to mít eh, samozřejmě negativní dopad na výsledky šetření OLAFu a nepřímo také na naši práci. Otázky personálu a informačních systémů. Na to bychom se měli podívat a ověřit si, do jaké míry se zvýšila míra spokojenosti právě po zavedení tohoto nového systému OCM. Míra spokojenosti v roce 2018 se mírně zvedla ve srovnání s předchozími lety. Systém OCM nám velmi leží na srdci, a to z následujících důvodů. Jednak, tento systém má dopad na naši funkci vyšetřovací, což je vlastně nejdůležitější úkol OLAFu pak eh, se tím velmi zabýváme proto, že je tady obšinná výměna informací online, tak to je naplánovaná do budoucnosti, která vlastně bude probíhat mezi OLAFem a Úřadem Evropského veřejného žalobce. A to bude mít zpětně na, mm, přirozeně také dopad na funkčnost systému OCM z hlediska budoucí spolupráce s úřadem EPO. A dále náklady. To je pro nás také důležité. Během posledních let došlo k různým odhadům rozpočtu. Ty, bohužel, ty, těch nákladů, ty náklady se bohužel stále zvyšují a dosud stále není jasné, co ten celý projekt bude stát. Do té doby, než to bude uzavřené, dokončené a do té doby, než ten systém bude skutečně dobře fungovat. Proto ve zprávě číslo 1 z roku 2018 říká dozorčí výbor, že oddělení vnitřní revize přeskoumalo veškeré problémy v souvislosti se systémem OCM od roku 2012, což byl rok, kdy došlo zavedení tohoto, rozhodnutí o zavedení tohoto systému. V odstavci 26 stanoviska ve zprávě číslo 1 z roku 2018, je to tedy odstavec 26, zde hm, dozorčí výbor opětovně doporučuje, aby, až bude systém dokončen, byl celý proces znovu zkontrolován a prověřen, abychom se na něj posvítili a viděli tedy, kdo za co přesně odpovídal. Na našem pozitivním seznamu mám skutečnost, že od prosince 2018 systém OCM dostal novou formální správní strukturu. Dozorčí rada představenstvo pod vedením nového generálního ředitele sestavilo nové priority a určilo seznam priorit tohoto systému. E, máme jasně nadefinovaný proces rozhodování a zdá se, že to v praxi dobře funguje. Jako poslední věc bych rád ještě zmínil jednu záležitost, o které se doposud nehovořilo. Totiž skutečnost, že jeden z našich úkolů spočívá v tom analyzovat délku šetření OLAFu. V naší zprávě poukazujeme na skutečnost, že s ohledem na obsahy a kvalitu zpráv OLAFu v případech, kde šetření trvá déle než 100 dnů. Většina takovýchto zpráv nemá vůbec žádné obsahové informace, takže my nejsme vůbec schopni prověřit, zda se to šetření prodloužilo oprávněně či ne. A proto nejsme schopni přijít s nějakými návrhy na zlepšení. Proto nám jde o to, abychom v tomto ohledu tedy dostávali lepší informace a zjišťujeme, že tedy v této věci se kvalita nezlepšila. Dále, odstavec 49 zprávy. Zde poukazujeme na to, že potřebujeme informace, abychom mohli pro, dostat našemu úkolu. Neboť My máme podávat zprávy o tom, jak OLAF plní své úkoly třem institucím, komisi, parlamentu a další, tak jak je to uvedeno ve zprávě. Zdá se, že se zlepšují vztahy mezi institucemi po jmenování nového generálního ředitele OLAFu, ale v posledních měsících se nám navzdory všemu nepodařilo dořešit veškeré přetrvávající problémy. Děkuji. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Přeji si někdo vystoupit? Přeji si nějaký kolega poslanec eh, či poslankyně vystoupit k tomu, co bylo nadneseno. Vidím, že již se vás zmocnila únava. Vidím to, vidím to na všech, kteří to tady vydrželi celé odpoledne. A já vám za to děkuji. Děkuji vám za vaši pozornost a výdrž a energii. Milí Petri, ty mě tedy vysvobodíš a převezmeš slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, milá paní předsedkyně. V tlumočení eh, bylo, že jste mluvila o únavě, to já neznám. Já jsem eh, dřív měl dva výbory zároveň a ještě eh, předsednictví. Eh. Několik náhodných otázek nebo připomínek bych měl. Tak trochu znám ty věci, o kterých tady mluvíme. A, a zaujalo mě tady několik bodů v té vaší zprávě o činnosti. Odstavec 68. Výbor zdůrazňuje, eh, že je důležité, aby OLAF eh, iniciativně odhaloval a analyzoval rizika podvodu na základě pravidelné výměny informací s dalšími generálními ředitelstvími komise. Pro někoho z vnějšku tohle je hodně ohromující něco takové zjistit, že to tak není. Protože si myslíme, že by to tak mělo být automaticky. To samozřejmě souvisí s s dlouho osvědčením praxí IPP a toho, co eh, vyšetřovat a nevyšetřovat. Mohl byste nám říci, eh, pane Muldře, eh, něco k tomuto zjištění a doporučení, protože to si myslím, že je velice rozumné, to, co tady píšete. Jinak je tady docela silná formulace. Kde to mám? tomu, jak nový generální ředitel reaguje na doporučení, eh, která mu předkládáte. A že máte pocit, eh, že eh, to vůbec nebere v potaz, pokud chápu dobře tu vaši zprávu o činnosti. Mohl byste tohle prosím rozvést? Děkuji. Tak. Já tímto myslím, jsme zaznamenali všechny přihlášky o slovo. Já jsem bez tak chtěla ještě jednou poprosit pana generální ředitel, zda by nám mohl poskytnout takové závěrečné vyjádření ke všemu. Der Herr Mulder, den wollte ich danach nochmal. Na pana Muldera jsem se chtěla obrátit ještě poté. Pokud chce nejdříve hovořit pan Mulder, prosím, Jane, máš přednost. Jsi na řadě jako první. I am very happy to... Uh, Já s velkou radostí uh, se budu držet uh, vašeho doporučení. Pokud je o 69, tak ano. No, myslím, že to hovoří samo za sebe. Nebo 68. Já nevím, v čem je ten problém protože si myslíme, že to je důležité a budeme to eh, sledovat během činnosti, až budeme hodnotit tady činnost OLAFu. Je to spíš takové obecné prohlášení, než eh, nějaký konkrétní problém. Pokud je o doporučení generálního ředitele, tak já jsem nehovořil o doporučení eh, dozorčího výboru a doporučení OLAFu členským státům. A to se e, eh, některý z vás týkalo. Pokud se ta věc předá členským státům a členské státy řeknou, no, to nestačí, ty informace, abychom s tím mohli jít k soudu, tak to je pro nás problém. My tohle chceme zlepšit. My chceme zlepšit spolupráci mezi členskými státy a OLAFem aby eh, větší objem eh, těch eh, věcí, které jsou předávány národním orgánům, také končily před soudem. To jsem chtěl říct ve svém prohlášení. Tak ještě jednou, Petr. Já nemám žádný pro- konkrétní problém, akorát jsem chtěl zdůraznit, že doporučujete něco, co bych opravdu uh, chtěl, aby se stalo. Takže souhlasím s vaším doporučením. Ale protože eh, to druhé je ještě víc zarážející a jsou odstavce 48 a 49. Nový uh, systém výkaznictví, uh, díky kterému může uh, dozorčí výbor naplňovat svoji úlohu. A tam používáte poměrně silné formulace ve 49 tak bych chtěl pochopit, o čem tady hovoříte. Výbor eh, byl překvapen a hluboce znepokojen odpovědí generálního ředitele Olafu v květnu a tak dále a tak dále. Tak znovu, eh, přesně tak, jak jsme to říkali v naší zprávě. My jsme byli znepokojeni a překvapeni ale v mezičase už proběhla korespondence a mohu říci, že obě strany se k tomu staví optimisticky, že brzy dojdeme k dohodě. A můžeme být eh, rozumně optimističtí, že získáme, že dostaneme ty odpovědi, které jsme hledali. Jsou tady určité eh, problémy s ochranou údajů a ty musíme vyřešit a na těch to teď vázne. Musíme hledat, tedy dodržovat eh, tady ochranu osobních údajů a nepřicházet o informace. Nevřešili jsme ten problém úplně, ale eh, jsme eh, na cestě. A doufám, že do příštího roku vám budeme moci dát velice pozitivní odpověď na toto. To doufáme. Pane generální řediteli. Paní předsedkyně, já bych se rád ještě vyjádřila k té poslední otázce. Nejprve chci říci, že souhlasím s tím, co říkal pan předseda dozorčí rady, řekl, že jsme měli poměrně velké otevřené, upřímné diskusy, máme dobré vztahy, hovoříme spolu často. Pokud jsou nějaké problémy, tak eh, se snažíme společně najít řešení. Ale ta zpráva říká, že eh, výbor byl eh, překvapen nějakým tím dopisem. Já sám jsem teď trošku překvapen, eh, ale musím říci, že pokud, je na mě, pokud ode mě potřebuje nějaké informace, tak jim je všechny poskytnu. A pak už je tam asi jenom jediný Problém, který ještě není vyřešen, to je ochrana osobních údajů. Máme zde eh, inspektora pro ochranu osobních údajů evropského a já musím uplatňovat příslušnou regulaci. Dozorčí orgán může mít přístup k těm případům, pokud chtějí, a mohou mít k dispozici vše, co chtějí, ale musím se řídit tím, co říká Evropský inspektor ochrany údajů. Takže musím mu zapsat dopis a zeptat se ho na jeho stanovisko, protože to už snad bylo před nějakou dobou, takže se musím zeptat, jaký je jeho aktuální názor na tuto věc, ale určitě to vyřeším. Těšíme se na dobré řešení. Miliane, prosím. No, já jsem ještě chtěla říci, že jsem měl dobré vztahy i s předchozím výborem a s vaší předchůdkyní paní Ingeborg Gressle. Já jsem to říkala už neformálně a já bych to chtěla ještě zopakovat. Chci říci, že doufám, že i ta naše spolupráce s tímto výborem a s vámi bude také tak dobrá. Jsem v tomto ohledu velmi optimistický. Miliane, omluv mě, že jsem dnes bohužel musela opustit sál a předat kolegyni mm, předsedání tohoto výboru, kterého se zhostila velice kompetentně. Také se těším na spolupráci. Dobře víte, že jsem vždy podporovala Inge Gressle v její snaze právě v obtížné době dříve, než se chopil nový generální ředitel Olafu vedení. A proto se potěšit, že mohu navázat na tuto tradici. Těším se na naše příští setkání, na dialog. Děkuji, děkuji mnohokrát za eh, vaši nabídku spolupráce, kterou velice ráda přijímám. Nyní mám pocit, že jsou všichni naprosto vyčerpáni a tímto děkuji mnohokrát všem, jak tedy Olafu, eh, samotnému celému týmu Olafu, panu ředinátnímu řediteli, děkuji také Janu Mulderovi. Těším se na příští setkání, přeji vám vše nejlepší a na závěr zcela stručně, dřív než všichni odejdou, bych ráda ohlásila příští schůzi koordinátorů, která se bude konat 12. září. Prosím ještě o klid na chviličku. Se prosím utište. Děkuji vám. Tedy příští schůze koordinátorů se bude konat 12.9. od 9. do 10. hodiny prosím, abyste si to takto všichni zaznamenali. A zítra dopoledne máme společný zasedání s výborem KULT. Bude se, týkat o, bude se to týkat používání peněz v případě stanice Olno News, zda jsou tedy prostředky využívány adekvátně či ne. Děkuji vám všem a přeji vám dobrou cestu domů.